Can we begin? Můžeme prosím začít? Dobré ráno všem. Sorry, please. Omlouvám se vám, ale musím vás přerušit. Posaďte se, prosím. Můžeme začít. Přejdu do italštiny. Prosím, aby se sál stišil. Takže dnes eh, dopoledne máme velmi důležité hlasování na programu a pak eh, budeme mít prezentaci zprávy a také budeme projednávat návrh stanoviska. A pak máme ještě seminář, takže jak vidíte, program dnešního dopoledne je velmi intenzivní. Já bych tedy nejdříve začala schválením doporučení koordinátorů. Chtěla bych vám říci, že je tady jedna malá změna v bodě 2 v bodě dvě jsme schválili eh, tři slyšení a naopak jeden bod je eh, přenesen, přeložen na další schůzi koordinátorů. Eh, ta věta tedy není, není v pořádku, protože to bude schváleno až na příští schůzi koordinátorů. Prosím tedy o schválení a přejdeme nyní. Že... K zápisu koordinátorů. Já myslím, že jsme nerozhodli, že uděláme zprávu z vlastní iniciativy. Dobrá, omlouvám se. Bez mikrofon. Je tedy potvrzeno, že to je bez tady tohoto, této zmínky. Zprávu tedy doděláme až na příští schůzi. A teď přejdeme k prvnímu hlasování, což je e, zpráva našeho, naší kolegyně paní Libačka, která předložila 26. února svůj návrh. Termín pozměňovacích návrhů bylo 27. 138 pozměňovacích návrhů bylo předloženo, ale odvedli jsme výbornou práci a já chci poděkovat zpravodajce i sekretariátu za jejich práci. Práce byla opravdu vynikající, podařilo se dosáhnout kompromisu a to nám samozřejmě velmi pomůže při hlasování. Než zahájím hlasování, chci vědět, zda Kristina Libáčka chce něco říci. Radši, jeżeli mogę, to po zakończeniu głosowania. Paní předsedkyně Rálev to řekla po hlasování. Dobře, tady, takže po hlasování a děkujeme za práci zpravodajky. Myslím, že je dobře, že parlament se k tomu vyjádřil před konferencí eh, v Arménii, se vyslovil tedy k boloňskému procesu. Přikročíme k hlasování. Kompromis číslo jedna předkládám k hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Dále bod 29. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Dále 30. Tady máme split vote, takže kdo je pro první část? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já myslím, že to schváleno, ale abychom měli jistotu, ověříme si to elektronicky. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Tak končíme hlasování, nebo ještě ne, tak pořád je to ještě v průběhu. Hlasujte tedy, prosím. Všichni hlasovali. Končíme hlasování. Schváleno. Takže můžeme přejít eh, k návrhu 32. Já se omlouvám, neschválili jsme druhou část třicítky. Omlouvám se, říká předsedkyně. Trošku jsem příliš spěchala. Takže druhá část eh, návrhu pro, proti. Zamítnuto. A Teď eh, návrh 32, pozměněný ústním návrhem, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis číslo 2 od zpravodajky, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 39 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 40 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že je to schváleno. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 45. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 46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 a 53 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 60 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 63 změněno ústním návrhem 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahojí hlasování. Všichni hlasovali?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 70. Split vote žádá EPP. První část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, Schvá... zdrželi se schváleno. 72 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Myslím, že je to schváleno, ale pro jistotu ověříme. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končíme hlasování. Ano, takže je to schváleno. 72 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 71 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 75 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 77 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 78 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 79 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 6. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 83. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 84 pro, proti, zdrželi se schváleno. 85 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. 8, 91 pro, proti, zdrželi se schváleno. 92 pro, proti, zdrželi se schváleno. 93 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 94 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 8 zpravodajky pro, proti, zdrželi se, schváleno. Omlouvám se, říká předsedkyně. Již je to schváleno, tak 95 eh, až 100 odpadají, takže jdeme na 101. Eh, Návrh 101. 101 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 13 pro, proti, Zdrželi se? Schváleno. 103. Pro. Proti. Zdrželi se? Schváleno. 104. Pro. Proti. Zdrželi se? Schváleno. 105. Pro. Proti. Zdrželi se? Ověříme. Není to jasné. Zahajujeme hlasování. Všichni hlasovali? Končíme hlasování. Čtrnáct hlasů proti, jedenáct pro, je to tedy zamítnuto. Kompromis devět pro, proti, zdrželi se, schváleno. Na další straně máme kompromis 10. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 116 na konci této strany. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 117. Split vote na žádost EPP. Pro, první část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Já myslím, že to je schváleno, ale můžeme to ověřit. Zahajujeme elektronické hlasování. Končíme hlasování. No. Takže je to 14.14, 14, nerozhodně, ale to znamená, že je to odpadá. Kompromis 11, ale já jsem zapomněla ještě třetí část, takže třetí část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 125 na další stránce pro, proti, zdrželi se, schváleno. 126 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 127 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 128 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 129 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 130 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 131 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 12. Kompromisní návrh 12. A možná eh, postupuji příliš rychle. Eh, tak já zahajuji hlasování pro návrh 131. Všichni hlasovali? Končíme hlasování. Je to zamítnuto o jeden hlas. Omlouvám se. Já jsem si opravdu myslela, že to je schváleno. Takže kompromis 12. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Favory. 133 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 134 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 135 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 136 pro, pro, proti, zdrželi se, schváleno 137 pro, proti, zdrželi se, schváleno 138 eh, odděleně, eh, první část pro, pro myslím, že to je schváleno ale zkontrolujeme elektronicky, takže teď budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 138 první část. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Návrh byl přijat. Druhá část, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. Hm, a teď Eh, návrh 3 pro, proti, drželi se, zamítnuto 5 pro, proti, drželi se, schváleno 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 6, pro, proti, zdrželi se, schváleno 7 pro, proti, drželi se, schváleno 8 pro, proti, drželi se. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale pro jistotu si zkontrolujeme, hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 8, zahajuji hlasování, končím hlasování. Aha, takže schváleno. Pozměňovací návrh 9, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromisní návrh 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 13. Pro? Proti? Zdrželi se? Za, schváleno. 14 pro, proti, drželi se schváleno, pat, ale tak zkontrolujeme elektronicky, budeme hlasovat o pozměňovací návrhu číslo 14. Končím hlasování. 15 pro, 14 proti, takže návrh byl přijat. Pat, návrh 15 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 16 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 17 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 18 pro, proti, zdrželi se schváleno, 9, 18 pro, proti, zamítnuto, 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 22 pro, proti, zdrželi se, schváleno, eh, po návrzech 23 s ústním pozměňovacím návrhem 5, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno, 24 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 1 pro, proti, zdrželi se schváleno, 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní závěrečné hlasování o návrhu zprávy. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. A výsledek je 24 pro, 5 proti, tak nikdo se nezdržel, takže blahopřeji zpravodajce. Kristýně Libacké a blahopřeji všem, kteří se do toho účastnili. Kristýna má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla moc poděkovat všem členům našeho výboru, kteří přispěli k této zprávě a chtěla bych poděkovat stínovým zpravodajům obzvlášť za naprosto příkladnou spolupráci a děkuji také sekretariátu za jejich úsilí. Sekretariát skutečně velmi přispěl k úspěchu této zprávy a chtěla bych také poděkovat svým asistentům, své asistentce pracovala často přes čas, když jsem tuto zprávu chystala. Je to skutečně naše společná zpráva náš všech. Děkuji paní eh, Libacké. Děkuji také sekretariátu. Myslím si, že je to veliký úspěch, jestliže se podařilo včas přijmout tuto zprávu na tak aktuální téma. Takže nyní přistoupíme k dalšímu hlasování a tady se jedná o návrh stanoviska eh, kolegy Strojevského o Evropském fondu pro strategické investice. Ne, omlouvám se, kolegové, já jsem se spletla, říká paní předsedající. Nejprve zpráva kolegy Venta. Čili hlasovat budeme o e, návrhu zprávy o evropském filmu v digitální éře. On to prezentoval 19. ledna. Je to eh, od, veliký kus odvedené práce. Termín pro předložení pozměňovacích návrhů byl 26. Eh, a bez pozměňovacích návrhů dalších výborů. Takže kolego Vento, chcete vystoupit teď? Děkuji, paní předsedkyně. Především bych chtěl poděkovat všem, kteří se účastnili této práce, hlavně stínovým zpravodajům. To se týká také sekretariátu, moje velké díky. A chtěl bych také poděkovat své asistence Kaša, kdo, která eh, odvedla veliký kus práce při přípravě této zprávy. Já mám takový pocit, že tato zpráva je opravdu velmi důležitá pro filmové odvětví a dnešní hlasování bude takový silný signál pro členské státy a pro Evropskou komisi a já vám mnohokrát děkuji. Děkuji. Kolego, souhlasím s vámi, je to silný signál. Film by si zaslouží opravdu vzít v úvahu. Takže přistoupíme k hlasování. Nejprve kompromis číslo jedna, kdo e, zpravodaj, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno. 32, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 2, je pro, proti, zdrželi se schváleno. 35 pro, proti, drželi se zamítnuto, 36 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 37 pro, proti, drželi se schváleno, 38 pro, proti, drželi se schváleno, 39 pro, proti, drželi se schváleno. 40 stažena, 41 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 42 kde pro, proti, zdrželi se schváleno, č, a další strana, 44 pro, proti, zdrželi se schváleno, 45 pro, proti, zdrželi se schváleno, 46 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 47 pro, proti, zdrželi se schváleno, 48 pro, proti, zdrželi se schváleno, 51 pro, proti, zdrželi se schváleno, 52 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 53 s ústním pozměňovacím návrhem 1, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 54 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 56 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh 3, kde je pro? Proti? Drželi se schváleno. 58 pro, proti, drželi se schváleno, 59 pro, omlouvám se, říká paní předsedkyně, 60, návrh 60, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 61 budeme hlasovat ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 62 s ústním pozměňovacím návrhem 2. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 63 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 64 pro, proti, zdrželi se schváleno, 65 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 66 pro, proti, zdrželi se Myslím si, že to bylo schváleno, ale radši budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 66. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Návrh byl přijat 18 pro 11 proti. A nyní pozměňovací návrh 67, to je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh, no, komprom, pozměňovací návrh 70 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 71 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 73 stažen, 75, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 6, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno 79, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 81 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis 7 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. A nyní pozměňovací návrh 83 s ústním pozměňovacím návrhem 3, kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 82. Pro, pro, proti? Drželi se? Schváleno. Kompromisní návrh 8. Já se omlouvám, říká paní předsedkyně. Kompromis. 8, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní kompromisní návrh 9 kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. Kompromisní návrh 10. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. Kompromisní návrh 11. Kde, to je pro? To je proti? Drželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 101. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 3, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 5 s ústním pozměňovacím návrhem 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh 12, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 6, pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 10, kdo je pro, proti, zdrželi se to si zkontrolujeme elektronicky, pozměňovací návrh 10, myslím si, že byl zamítnut, ale nejsem si jistá, takže hlasujeme, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat, to jsem se přehlédla, takže bohatě přijat. Návrh 11, kdo je pro, proti, Drželi se zamítnuto 12, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, myslím, 13 pro, proti, drželi se schváleno, 14 pro, proti, zdrželi se, to zkontrolujeme elektronicky, takže budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 17 pro, 11 proti, takže návrh byl přijat. 15 pro, proti, zdrželi se schváleno, 16 pro, proti, zdrželi se schváleno, 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 18 pro, pro, proti, zdrželi se, schváleno, 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 22, zpravodaj pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromisní návrh 13 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 25 s ústním pozměňovacím návrhem číslo 6, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno. 26 pro, proti, zdržel se. Tady budeme muset hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 26. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Návrh 27 pro. 27 pro, proti, zdrželi se. Já si myslím, že to přijato nebylo, ale pro jistotu budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 27. Končím hlasování. A návrh byl přijat 15 k 11. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno. A nyní pozměňovací návrh 1. Bané vlastně, tím jsme skončili a nyní závěrečné hlasování elektronicky. Všichni hlasovali, končím hlasování. Hlasovali jste, ano? Dobrá takže je to 25 hlasů pro, 2 proti a jeden se zdržel, takže blahopřeji kolegovi Ventovi. Bravo. Je to velice významná zpráva. A děkujeme také stínovým zpravodajům. Pasiamo allora. Dají kolego, chcete něco dodat? Nikoliv, v každém případě vám blahopřejeme. Já bych chtěl moc poděkovat všem za spolupráci. Je to důkaz jaksi dobré spolupráce. Andiamo con la prossima. Děkuji mnohokrát. A nyní přecházíme k následujícímu hlasování. Je to zpráva našeho kolegy pana Zdrojevského. Je to zpráva o velice důležité problematice. Týká se Evropského fondu pro strategické investice. Připomínám, že náš kolega předložil tento návrh 26. února. Do 11. března se měly předložit pozměňovací návrhy. 32 návrhů bylo předloženo k hlasování. Leda, že by pan Zdrojevský ještě něco chtěl k tomu dodat, nebo poté, tak nyní. To bylo velice těžké téma a měli jsme na to moc málo času. Takže já děkuji za všechny ty kompromisy, které jsou důkazem velice seriózního přístupu všech. Děkuji. Dobře, takže zahájíme hlasování. 27 pro, proti, držel se, zamítnuto. 28 pro, proti, držel se, přijato. 29 pro, proti, zdržel se, přijato. 8, zpravodaj pro, proti, zdržel se, schváleno. 30, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 31 pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní kompromis 1. Kdo je pro, proti, zdržel se, Přijato. Návrh 34. Pro. Proti. Zdržel se. Myslím, že tento návrh byl přijat. 37 pro, proti, zdržel se. Ověříme to elektronicky. Omlouvám se, nebylo to příliš jasné, takže návrh 37 zájuje hlasování k návrhu 37. Hlasování je u konce. A návrh byl zamítnut. 38 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 39 pro, proti, zdržel se Přijato. 40. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 41 s ústním návrhem 1. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 10. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 11. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. A nyní kompromis dvě pro, proti, zdržel se, přijato. třináct pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis tři kdo hlasuje pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis čtyři pro, pro proti, zdržel se, Přijato. Návrh číslo čtyři Pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh osmnáct Pro, proti, zdržel se, přijato. Devatenáct Pro, proti, zdržel se, přijato. Dvacet Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pět, pro, proti. Promiňte, takže ještě jednou, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Šest, pro, proti, zdržel se, přijato. 21. Pro. Kdo hlasuje proti? Mám dojem, že je to schváleno, ale ověříme to. Takže ověřujeme 21. Hlasování je u konce. A návrh byl přijat. 16 hlasy proti 12. 22. Ne, opravuje se paní předsedkyně 24. Návrh 24. Autor Jill Evans. Kdo hlasuje pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 25 pro, proti. Promiňte, říká již, paní předsedky ještě jednou. Pro, proti, zdržel se, přijato. 26. Dobře, takže to ověříme. Hlasujeme o návrhu 25. Hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce. A návrh byl zamítnut. Konečné hlasování ke zprávě. Zahajuji hlasování. Končím. Promiňte. Omlouvám se. Já jsem se spletla. Zapomněli jsme hlasovat o posledním návrhu poslance Bildeho, zapomněla jsem, takže měli bychom, měli jsme hlasovat o návrhu 26, takže omlouvám se. 26, kdo hlasuje pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A nyní nakonec hlasujeme o celé zprávě. Zahajuji hlasování nyní. Končím hlasování. A tady je výsledek. 21 hlasů pro, 5 proti, 2 se zdrželi. Blahotřejeme drahému kolegovi. A také blahopřejeme stínovým zpravodajům, takže blahopřeji panu Zdrojevskému k této zprávě. Chcete něco dodat, pane zpravodaj? Nikoliv. Takže v tomto stádiu můžeme přejít na další zprávu, kde jsem já navrhovatelka. Jedná se o investice pro zaměstnanost a růst, podpora hospodářské, sociální a územní soudržnosti Unie. Regi je příslušný výbor 20. ledna 27 eh, byl pozměňovací, byly předloženy pozměňovací návrhy, máme jich 27. Takže děkuji také stínovým zpravodajům, sekretariátu a asistentům. Děkuji všem za vaši spolupráci. A přejdeme hned k hlasování. Je to poslední zpráva. Takže nejdříve pozměňovací návrh číslo 1. Kdo hlasuje pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 2. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 3. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 4. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 5. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 6. Pro? Proti? Zdržel se? přijato, sedm pro, proti, zdržel se přijato, osm pro, proti, zdržel se přijato, devět pro, proti, zdržel se přijato, kompromis číslo jedna pro, proti, zdržel se přijato, a nyní návrh 15, s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. 16 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 17 pro, proti, zdržel se, přijato. 18 s ústním návrhem číslo 2 pro, proti, zdržel se, přijato. 19 pro, Proti? Zdržel se? Myslím, že návrh byl přijat, ale ověříme. Hlasujeme o návrhu 19. Zahajuji hlasování. Návrh 19. Hlasování je ukončeno. Přijato. Kompromis 2. Pro, proti, zdržel se, přijato. 27 na konci stránky pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdržel se, přijato. 34 pro, proti, zdržel se, přijato. 35 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh ne, ověříme. Hlasujeme o návrhu 35. Hlasování je ukončeno. 18 hlasů pro, 10 proti, přijato. 36 odpadá a přecházíme na 37 pro, proti, zdržel se, přijato. 38 pro, proti, zdržel se, přijato, 39 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Myslím, že je tento kompromis přijat. 41. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 42. Pro? proti, zdržel se přijato, 43 pro, proti, zdržel se přijato. A nyní budeme hlasovat o celé zprávě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Všichni jste hlasovali? Dvacet tři hlasů pro, tři hlasy proti, dva hlasy se zdrželi. Děkujeme stínovým zpravodajům, sekretariátu a všem asistentům. Děkuji za toto hlasování. A nyní A nyní neviděla jsem paní Sivigiom. Eh, takže budeme nyní probírat její zprávu. Jedná se o stanovisko k návrhu komise. Je to velmi důležitá otázka. Jedná se o navýšení eh, počáteční předběžné platby. Prosím, stište se. Teď máme velice důležité téma k projednání. Takže, jak jsem říkala, jedná se o navýšení e, počátečních předběžných plateb vyplácených na operační programy podporované z iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí. E, příslušným výborem je výbor EMPL, ale vzhledem k naší roli v oblasti politiky pro mládež a vzdělávání je to něco, co nás zajímá eh, v první, prvořadě. Takže zpravodajkou je paní Sylvie Guillaume a náš eh, časový plán je velice nabitý, musíme se vyjádřit do 16. dubna takže proto je zpráva k dispozici pouze v angličtině, za to se omlouvám, pozměňovací návrhy byly předloženy ve všech jazycích, takže jakmile budou hotové překlady, tak dostanete i stanovisko v příslušných jazycích. Abychom urychlili práci, příslušný výbor EMPL rozhodl, že nebude předkladat pozměňovací návrhy a pouze osm pozměňovacích návrhů bylo předloženo a hlasovat ve výboru EMPL se bude 16. dubna. S předsedkyní EMPL jsme se dohodli, že budeme hlasovat ve stejný den ve mm, výboru KULT, tak abychom mohli případně předložit pozměňovací návrhy včas. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 22. března eh, ve 12 hodin, ale já si myslím, že je také důležité, abychom se k tomu vyjádřili. Děkuji mnohokrát Silví Guillaume za její klíčovou roli a dávám jí slovo a poprosím o ticho v sále. Prezident, vous avez fait hm. Eh, paní eh, předsedkyně, vy už jste v této věci řekla eh, mnoho, takže jste už hodně pokročila. Já jen mohu potvrdit, že jde o návrh komise, která nás vyzývá, abychom urychlili provádění iniciativy pro mladé a to s dalším předfinancováním o 30 Tady je tedy linka v rozpočtu pro tento konkrétní program. Tento návrh Eh, reaguje na situaci, eh, vůči které jsme několikrát vyjádřili politování, že existuje, že výsledky stále ještě se nedostavily. Vzhledem k tomu, jak velký problém je nezaměstnanost mladých, je to 7 milionů mladých mladších 25 let v Evropě a my litujeme, že celá jedna velká generace se takto ztrácí. Právě mladí jsou od roku 2008 největší obětí krize, jsou nejzranitelnější a právě Ti, kteří nemají kvalifikaci či vzdělání, právě ti si zaslouží největší pozornost. Ti, kteří nemají dostatečné vzdělání, eh, děti přistěhovalců, eh, znevýhodnění, eh, postižení mezi mladými, ti nesmíme nechávat stranou. Také kvalita projektu je velice důležitá. Musí se opírat o formální i neformální vzdělávání a členské státy bez zesporu mají také svou důležitou úlohu v této oblasti. Vy jste řekla, paní předsedkyně, že jsou tady velice krátké lhuty a to si uvědomuji, proto jsem také pracovala v angličtině při zpracování stanoviska. Děkuji sekretariát za pomoc. Termín pro předkládání pozměňovacích návrhů 26. března 12 hodin. Takže to samozřejmě nás nutí reagovat co nejrychleji. Děkuji, že jste podpořili tento text. Doufám, že to urychlí eh, provádění této iniciativy a pomůže mladým v potížích. Děkuji, Sylvie. Myslím že jde o velice důležité rozhodnutí, které eh, budeme přijímat. Všechny členské státy mají problém v této oblasti. A tady je tedy toto předfinancování, které má pokrývat vzdělávání, odbornou přípravu a eh, tedy kdo by chtěl eh, se přihlásit o slovo v této rozpravě? Prego. <laughs> <laughs> Kolega Kičuk, Tak prosím, paní kolegyně. Thank you, madam chair. Pane kolego. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Jedná se opravdu o velmi naléhavá opatření, která musíme přijmout. Jde o to, abychom podporovali zaměstnanost a proto myslím, že je nutné tuto iniciativu eh, přivítat. My jsme opravdu Eh, proto tedy velmi vítám návrh komise na zvýšení eh, obnosu před eh, financování na operativní programy, které mají podporovat iniciativu pro mladé. Je to velmi důležité pro ty mladé, kteří mají velké problémy na začátku. Je tady původně nedostatečný obnos pro zálohové platby. I když bylo dosaženo pokroku, myslím, že eh, je třeba eh, konat ještě více, aby bylo možné pomoci mladým hledajícím zaměstnání a zajistit provádění efektivní monitorování a kontrolu provádění programu a také odstranění překážek a usnadnit přístup mladých na pracovní trh. Děkuji. E Děkuji mnohokrát. Já nevím, jestli někdo další žádá o slovo. Jenom velice stručně. To, že se Takto, pakliže se eh, nedaří změnit nařízení, tak se ukazuje, že budou problémy eh, a s prováděním a ohrozí to celý projekt, takže je to opravdu nezbytné. My naprosto souhlasíme v této věci, protože otázka zaměstnanosti mladých eh, jejich kvalifikace je velice důležité. Týká se to přítomnosti i budoucnosti. Děkuji, Luigi. Někdo další se hlásí o slovo? No, když eh, mlčení je souhlas, takže z toho vyvozují, že eh, jsme všichni eh, přesvědčeni o odůvodněním této iniciativy. A samozřejmě chceme být přítomni u tohoto stanoviska, které je velmi dobře odůvodněné. A zítra bude v Rize konference organizovaná lotyšským předsednictvím o zaměstnanosti mladých. Já tam budu a myslím, že veřejné mínění od nás očekává hodně. E, mladí očekávají konkretizování těchto e, ohlášených akcí. Jak víte, byly určité překážky, byly určité odklady. Děkuji kolegové za pochopení. Je tady velice krátký termín na předkládání pozměňovacích návrhů, ale myslím, že kolegyně Sylvie Migiom eh, udělá přímo divy a bude eh, vše eh, možné zvládnout. Takže v poledne 26. března je termín a můžeme nyní přejít k dalšímu bodu. Ano, takže máme tady výměnu názorů o zprávě Michaily Šojdrové. Je to na téma Podpora podnikání mladých lidí prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy. Jak víte, v květnu bude na zasedání výboru projednáváno toto téma, bude také seminář, velice zajímavý seminář na toto téma dostaneme informaci o celkovém rámci této akce. Od sekretariátu je to také eh, velice důležité téma na poslední zasedání Rady ministrů pro kulturu za eh, italského předsednictví, které se tím již eh, zabývalo. Já bych nyní ráda dala slovo naší zpravodajce. A chci připomenout, že v 10.30 začíná náš workshop, náš seminář. Máme tedy určitý prostor. Paní Šojdrova. No, tak děkuji, paní předsedkyně. Eh, děkuji také za to, že mohu být zpravodajkou pro tuto zprávu, která se bude zabývat podporou mladých lidí v jejich získávání podnikatelských kompetencí a to prostřednictvím vzdělávání já bych jen chtěla upozornit že jsme si vědomi toho že podnikání mladých lidí eh, nezajistí jen jejich vzdělání ale také prostředí ve kterém se podnikatelský sektor nachází. to znamená je to mnohem širší problém ale my se zaměříme v naší zprávě na to co může udělat eh, vzdělávací systém pro to aby mladí lidé měli kompetence a dovednosti pro to aby mohli podnikat. Eh, budeme se zabývat tím ehm, jaké eh, dovednosti eh, potřebují pro to aby se uplatnili jako úspěšní podnikatelé aby měli chuť podnikat aby měli odvahu podnikat. to jsou všechno dovednosti ke kterým vzdělávací systém může pomoci a také pomáhá budeme mm, tuto zprávu eh, koncipovat eh, v situaci kdy se nedaří snižovat eh, nezaměstnanost mladých lidí v některých zemích stále nezaměstnanost mladých lidí je nad twenty five a mm, to je samozřejmě výzva pro evropský parlament. chtěla bych připomenout to o jakých kompetencích pro podnikání hovoříme. není to vůbec téma nové evropský parlament spolu s radou přijal určité doporučení a rámec eh, již v roce. two thousand and six já bych si dovolila aspoň krátce ocitovat ty kompetence o kterých budeme hovořit Evropský e, Evropská e, rámec e, pro vzdělávání mladých a celoživotního vzdělávání v oblasti podnikání jako princip přeměnit myšlenky v akce kreativita, inovace, určité podstoupení rizika, stejně jako schopnost plánovat a řídit projekty, aby bylo možné dosáhnout cílů. Si připomínat to, jaké jsou to tedy ty dovednosti, ke kterým má vzdělávací systém vést ještě bych chtěla připomenout důležitý dokument eh, education and training 2020 který eh, byl přijat rovněž eh, radou eh, jako strategický dokument který uvádí mezi strategické cíle zlepšit kreativitu a inovace včetně podnikatelských schopností na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy. to znamená my se vracíme k dokumentu který zde je z roku two thousand and nine a navazujeme jako náš výbor pro vzdělávání a evropský parlament bude navazovat tedy již na určité strategické cíle které v této věci byly stanoveny eh, evropský parlament evropská unie má v oblasti vzdělávání eh, eh, koordinační roli to znamená my nemůžeme Eh, vzdělávacím systémům nic eh, eh, mm, žádnou regulaci určovat Ehm, žádné eh, povinnosti ale evropský parlament a evropská unie může motivovat eh, vzdělávací systémy v jednotlivých členských zemích k určitým změnám a má k tomu také finanční nástroje. v minulém období eh, byl využíván program comenius a leonardo v tomto novém období jsou to finanční zdroje z programu erasmus které mohou být využity na podporu těchto kompetencí eh, podporujících eh, podnikatelské dovednosti u mládeže. čili cílem je zaměstnanost a zlepšení dovedností v této oblasti a my budeme také sledovat a v mé zprávě se nepochybně objeví eh, požadavek na monitoring eh, těchto kompetencí těchto výsledků ve vzdělávání těchto kompetencí. Eh, to co je možné sledovat jako určité výsledky jsou eh, výsledky v ict dovednostech finanční gramotnost jazykové dovednosti tvůrčí dovednosti a tak dále čili eh, to, bude také součást této zprávy. já bych chtěla poděkovat také stínovým zpravodajům kteří se zúčastnili první takové koordinační schůzky Eh, dohodli jsme se na tom že eh, otevřením tohoto tématu zde na výboru bude právě workshop protože víme o tom že existuje řada iniciativ eh, které již ať už ve školách nebo v rámci neformálního vzdělávání Mm, pracují s mládeží právě v této oblasti podporování podnikatelských eh, dovedností a podnikatelské iniciativy u mládeže. Eh, chtěli bychom se na tomto workshopu seznámit eh, s prací odborníků z univerzitního sektoru ale také z výzkumného sektoru a samozřejmě inspirovat se jejich závěry ještě pro vaši informaci to už se dotknu potom e, workshopu těmto účastníkům jsem poslala jako zpravodajka této zprávy určité otázky aby se v rámci svých vystoupení zaměřili právě na to co je tématem e, naší zprávy čili toto bych prosila abyste vzali jako otevření ehm, této přípravy na eh, zprávu a první výměny informací ke zprávě o podpoře podnikatelských dovedností prostřednictvím vzdělávání. těším se na vaše připomínky a já věřím že to bude společná zpráva našeho výboru která přispěje k naplňování cílů eh, politiky zejména se zaměřením na zaměstnanost mladých lidí. děkuji vám za pozornost. Děkuji paní kolegyně Šojdrová. Myslím, že to je velice slibné. A dávám slovo eh, našemu kolegovi Tropovi. Děkuji. Děkuji paní Šojdrová za zprávu, děkuji za prezentování eh, těchto myšlenek. Já bych velice ráda podpořila eh, to smysluplnost eh, tohoto tématu, aby mladí lidé měli určité ideály a mohli se zaměřit na nové iniciativy, podnikavost. To je velice urgentní, potřebujeme to v době, kdy jsou tak vysoké míry nezaměstnanosti mladých. A chtěla bych ještě jednou zdůraznit, že víme, že když zdůrazňujeme myšlenku podnikání, podnikavosti, pak to prostě vyžaduje celou řadu eh, směrů, úsilí, aby eh, se věc zdařila, aby se člověk nenechala odradit, eh, aby se člověk naučil překonávat překážky, případně i určité dílčí nezdary. Víme, že v Evropě máme kulturu, kdy příliš mnoho eh, nejsme schopni přijímat určité překážky či určité problémy. To je daleko více eh, běžné ve Spojených státech, kdy se nezdar překoná, člověk se pustí znovu do podnikání. U nás je třeba toto ještě zdůrazňovat. Děkuji. Děkuji. Helgo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za slovo. Já jsem velmi rád, že tady eh, diskutujeme v našem výboru právě tuto tématiku. Je to jedna z nejdůležitějších věcí k diskusi v Evropské unii. Už nějakou dobu je to důležité téma, ale i do budoucna to zůstane velmi aktuální a musíme eh, se určitě věnovat tomu, jak se věci provádějí v členských státech To vše by se určitě mělo daleko více zakomponovat do evropských vzdělávacích systémů, do osnov, do programů škol. Spravodajka se zabývá velice důležitou tematikou Evropská unie, ale i jinde, jiné regiony na světě. V některých kvalifikacích, schopnostech zaostávají, zejména z hlediska otázky podnikavosti. To je velice důležité s přihlédnutím k nezaměstnanosti mladých v EU. Mladí by neměli jenom čekat, pasivně čekat, až jim někdo nabídne práci. Měli by eh, být proaktivní a pomoci vytvářet pracovní místa a příležitosti k zaměstnání. K tomu jistě potřebují mít určité schopnosti eh, v oblasti podnikavosti, aby mohli naplnit svůj osud, abych to tak řekl. Proto je to velmi důležité téma a moc se na ně těším a přeji zpravodajce hodně úspěchů. Děkuji, pane kolego Zvěra. Prosím další. Ano, děkuji. Paní Šojdrová, já bych také rád přidal několik důležitých bodů k vašemu vystoupení. Především zpráva eh, by určitě měla říci, že propagovat podnikavost ve vzdělávání eh, by se mělo zaměřit eh, na to, aby mladí byli schopni vytvářet podniky, ziskové podniky, aby byli schopni přetvářet myšlenky do činů. K tomu je zapotřebí kreativita, eh, trvalá, trvalé udržitelná zaměstnanost, eh, zamě, tedy práce OSVČ, využití plného potenciálu. Za druhé, musíme také zdůraznit důležitost eh, vytváření pedagogických materiálů, nejrůznějších pomůcek, nástrojů pro vzdělávání v oblasti podnikání. A za třetí, Partnerství mezi podniky a vzdělávacími institucemi, zejména malými a středními podniky, to by mělo být partnerství, které by mělo přispět k tomu, aby se lépe lidé připravili na úspěšné působení na trhu práce. To je z mé strany vše. Děkuji. Děkuji. A dávám, ano, souhlasím s tím, co bylo řečeno, a dávám slovo Julie. Děkuji. Já jsem velice ráda, že mohu hovořit na toto téma, protože to je mé celoživotní téma. Ještě než jsem eh, přišla do parlamentu, tak jsem pracovala s mladými v oblasti podnikání. Šlo o eh, takové družstvo, družstevní seskupení mladých umělců. A také se zabývali, touto, zabývala jsem se při té příležitosti touto tématikou. Hovoříme o podnikání, podnikavosti. Musíme si uvědomit, že je tady eh, také určitá eh, odpovědnost, kterou je třeba nést podporovat podnikavost samu o sobě je trošku úzké zaměření. Potřebujeme k tomu přidat ještě i to sociální společenskou odpovědnost a celá řada eh, výzev, které se s tím spojují, výzev, které musíme zvládat. Eh, řešení problémů v různých komunitách, zapojení se do eh, takových eh, podnikatelských záměrů, stanovení plánu, jeho naplnění, sociální ekonomika, to všechno je podle mého názoru velice důležité. Myslím, že mladí lidé toto zvládnout mohou. Oni mají určité uvědomení, mají velice vypracovaný cit pro sociální spravedlnost, takže to všechno se do toho také promítá. Děkuji, Julie. A pan Dragič? Já bych chtěl eh, vyjádřit potěšení, že se tady rozvíjí tato eh, iniciativa, to je rozvíjení podnikavosti u mladých prostřednictvím vzdělávání. Myslím si, že to téma bude ještě dále důležité, ještě více důležité eh, v budoucnosti. Míra nezaměstnanosti je vysoká, zejména u mladých a znevýhodněných skupin a z mnoha různých důvodů, včetně nedostatku zkušeností a nedostatku eh, kvalifikace, jsou právě mladí velmi nezaměstnaní. Podnikavost může eh, přispět ke zlepšení situace zapojení inovativním způsobem do sociální inkluze a velice důležitá věc, eh, rozvíjení podnikavosti mladých prostřednictvím vzdělávání, to je velice složité eh, téma, které zahrnuje velmi mnoho věcí. Je tady celá řada perspektiv. Za prvé, soustředit se na formální i neformální vzdělávání. Za druhé, eh, sociální podnikání. Za třetí, eh, zranitelné skupiny a soustředění se na zranitelné skupiny. To si myslím, že jsou několik, některé klíčové body, které by se měly jasně projevit ve zvládání tohoto velice komplikovaného tématu. Já bych se chtěl hodně soustředit na formální i neformální vzdělávání vzdělávání, což může sehrát velmi důležitou úlohu u tohoto tématu. Děkuji. Grazie del suo contributo. Děkuji mnohokrát za toto vystoupení. Prosím. Ήταν πολύ παραγωγική η κυρία Πρόεδρε τη σημερινή συνεδρίαση. Vážená paní předsedkyně, to dnešní zasedání bylo velmi produktivní, protože dostali jsme mnoho důležitých informací a v poslední hodině se eh, zabýváme velice velkým problémem, a sice nezaměstnaností mladých. V této souvislosti musíme říci, že komise se musí snažit a také už v minulosti podnikala různé aktivity. A i v našem výboru už jsme přijali různá stanoviska. Nicméně, my všichni víme, drazí kolegové, že nezaměstnanost mladých v některých zemích se nemění, dokonce se horší. Zatímco eh, v jiných eh, zemích tomu tak není. I v mé zemi je to velký problém. Takže musíme najít taková opatření, která by nám umožnila velice rychle skoncovat s tímto problémem. A dnes máme toto téma, kterým se zabýváme. Ale já se obávám, že pokud Evropa nebude rychle aktivní, tak eh, ztratí tuto generaci. Musíme tedy reagovat rychle. A z tohoto důvodu se musíme podívat také na situaci v ekonomice v Evropské unii. Děkuji. Není pochyb, že eh, to je velice důležitá tematika. Dám slovo paní Libáček a pak ještě dalším dvěma řečníkům a pak prosím už ukončím seznam řečníků, protože v 10.30 nám začíná seminář. Děkuji, paní předsedkyně. Především chci říci, že jsem velice ráda, že se pracuje na tomto tématu a že zprávu vypracovává naše kolegyně paní Šojdrová. Dovolte mi přednést tři poznámky. Za prvé, podnikání, podnikavost jakožto takové se nesmí nazírat úzkým způsobem. Musí to být součástí velice širokého pohledu z hlediska finančních, ekonomických i tržních mechanismů. Musíme se na to dívat v dané realitě. Vzdělávání a školství bude fungovat jen za předpokladu, že bude to sdělení důvěryhodné a že bude vyučováno lidmi, kteří nejenom uh, umí hovořit, ale kteří jsou i odborníky na dané téma. Jinak by se to sdělení mohlo ztratit. Takovéto vzdělávání je velice důležité, zejména ve spolupráci s praxí, s praktiky, s lidmi z praxe, to, kteří mohou přinést velice cený přínos. Důležité je Eh, mít eh, lidi se zkušeností eh, z daného tématu, kteří třeba mají zkušenosti s malými podniky nebo s malými družstvy a kteří mohou přinést svou, svůj přínos. Děkuji, prosím další. Já bych chtěl hovořit, protože mám pocit, že toto je opravdu zásadně důležitá zpráva. Mimo jiné reaguje na otázky, které již zazněly mnohokrát velmi naléhavě v našem parlamentu. A právě tady náš výbor může přinést některé velmi zajímavé pohledy. Je tady samozřejmě otázka odborné přípravy, e, otázka velmi složitého programu, to jistě záleží i na typu e, profese, na odbornosti, ve které by e, ti mladí působili. Ale jak právě řekla Kristin, musí existovat určité podmínky a ve zprávě bychom právě toto měli zdůraznit. Mám na mysli, že i sebelepší příprava sama o sobě nestačí, ani dobrá vůle nestačí. Je třeba, aby byly přítomny ještě další podmínky. Víme to, když hovoříme třeba o začínajících podnicích, startup, když hovoříme třeba o fiskálních aspektech pro začínající podniky a podobně. To vše by měl náš výbor eh, připomenout, protože si uvědomujeme, jak je to důležité. Dále si myslíme, že ten rámec, který tady byl nastíněn, eh, dnes dopoledne by měl umožnit vytvořit podmínky pro práci všech. Motivace je velice důležitá. A také prováděcí rámec je velmi důležitý. Děkuji a prosím na závěr poslední kolega. Děkuji. Eh, Já jsem vždy podporoval iniciativy, které přispívají k zvyšování kvalifikací a taktéž investice do podnikání patří mezi nejlepší investice v Evropě. Ti, kteří absolvovali taková školení, pak mají příležitost třikrát až šestkrát vyšší pravděpodobnost, že začnou podnikat a podnikatelské dovednosti nepotřebují jenom ti, kteří podnikají, protože ono to e, znamená také zlepšování vlastních dovedností, jako kritické myšlení, sebedůvěra, vůcovské dovednosti. A to jsou všechno vlastnosti, které pomáhají mladým lidem lépe se připravit na pracovní i soukromý život a neformální i nezávislé eh, vzdělávání jako dobrovolné aktivity přispívají v tomto směru. Já bych třeba tady uvedl příklad ve Spojených státech a v Kanadě procento eh, podnikajících osob jako OSVČ je, je 51%, zatímco v Evropě je to 37%. Pokud budeme chtít, aby bylo více pracovních příležitostí, musíme se zaměřit na malé a střední podniky, protože to jsou ty, které nejvíce přispívají k růstu zaměstnanosti. Děkuji. Děkuji vám. A nyní vidím že toto téma vyvolává velký zájem, to je moc dobře. A já bych chtěla také doplnit několik osobních poznámek. Myslím si, že je důležité klást důraz na souvislost mezi touto novou metodikou jako kompetence formální, neformální a Eh, duální eh, školství. Eh, to všechno může nalézt své místo v různých modelech, které jsme pozorovali. Je pravda, že v Evropě je veliká diverzita modelů, ty modely se hodně liší od sebe a my tomu v Itálii říkáme alterna, alternování školy a, a zaměstnání a to platí pro všechny disciplíny ve všech středoškolských zařízeních, tak aby se ta mládež seznámila se světem práce, také prostřednictvím dovedností získaných v rámci školní výuky. Ale je také zajímavé hovořit o nástrojích, jako to tady připomněli někteří kolegové, kteří říkali, že je potřeba, aby byly vytvořené podmínky. Hovořili jsme o partnerství, vědomosti, o dohodách, které jednotlivé školy musí uzavřít s podniky, s um, kulturními institucemi a tak dále. To je celá řada aliancí a dohod, která může vést k výměně, k využití různých příležitostí. A já si myslím, že je důležité také vytvářet eh, vazby a spolupráci se startupy, eh, kde mohou zase mladí lidé získat zkušenosti a kde je možné dát signál k tomu nastoupení větší rychlosti. A eh, ty dovednosti je dobré získávat v terénu, přímo v dané situaci. Takže já dám slovo paní kolegyni zpravodajce na závěr této této diskuse a pak bude pokračovat seminář eh, za eh, vaše poznámky. Já jsem si z těch vašich vystoupení poznačila taková klíčová slova, která se opakovala, ale která tady zaznívala jako nejsilněji. Slovo odvaha, odvaha riskovat a rozhodnout se e, odpovědnost sociální odpovědnost e, řešení nezaměstnanosti využívání formálního ale důraz na neformální vzdělávání e, příklad úspěšného podnikatele. naprosto souhlasím s tím že ve škole se neučí podnikat škola dává určité kompetence může připravit na, eh, mladé lidi pro určité kompetence ale mladí lidé potřebují pozitivní vzory podnikatelů a s nimi se musí setkat. a k tomu existuje řada programů myslím že se jimi dále budeme zabývat tak aby se eh, žáci studenti setkali s úspěšným podnikáním které je bude motivovat které jim dodá tu odvahu a chuť aby viděli že, že to má smysl. Eh, také děkuji za, to, mm, za tu vaši podporu a věřím že se do té diskuse zapojíte že vám budu moci předložit dobrou strukturu do které můžete dodat případně vaše náměty tak aby ta zpráva byla skutečně užitečná ehm, nebude to jenom zpráva našeho výboru ale zapojí se i výbor empl a mm, protože nepochybně i ten je důležitý a určitě budeme hledat to jak konkrétně evropský parlament eh, může řekněme dát určitý impuls evropské komisi aby nějaký konkrétní nástroj podpory eh, připravila pro to aby eh, jednotlivé členské země se řekněme silněji přihlásily školy aby měly větší eh, možnost se zaměřit na podporu podnikatelského vzdělávání. takže já se na tu spolupráci těším a děkuji vám. Děkuji za toto shrnutí. Děkuji také zástupcům Evropské komise z DG Empl a z DG Kultury. Chcete vystoupit teď nebo budete chtít vystoupit později v rámci diskuse nebo v rámci tedy toho semináře? Později? Dobrá. Takže děkuji a takže v tuto chvíli bychom mohli e, zahájit seminář, ale momentíček. Program jste dostali. A já bych ráda řekla pár slov na úvod. E, doktorka Baldassari z DG Gross je zde přítomná. Děkuji vám, že jste přišla a máme tady také paní Maria Podlasek-Cígler, které rovněž děkuji za to, že přišla. Potom si vyslechneme profesorku z univerzity v Kinstonu. Je to profesorka eh, podnikatelského chování a výzkumu, doktorka Elizabeth Chell, nevím, jak se to přesně vyslovuje, říká paní předsedkyně. Dále si vyslechneme paní Rosendal Huber, která je výzkumnicí na univerzitě Amster- z Amsterdamu ehm, v, a zaměřuje se na organizaci trhu. A poté vyslechneme rovněž Eh, nebo tedy absolvujeme otázky odpovědi eh, a kolegyně Šojdrová si pak na závěr také vezme slovo, čili tak to vypadá program tohoto semináře. Mnoho věcí už tady zaznělo, takže já bych jenom připomněla, že náš výbor by, eh, tedy chce vypracovat stanovisko, které se týká této inovace ve vzdělávacích systémech. Je to skutečná výzva a existují významné novinky, jak pro podniky, tak pro občanství. A tyto eh, soft kompetence, formální i neformální, jsou velmi důležité pro trh práce. A škola by, školy by rozhodně měly tuto výzvu přijmout musíme eh, toto také spojit se strategií Evropa 2020, se strategie inkluzivní a eh, novátorské eh, ekonomiky, podobně jak to říkala kolegyně Šojdrová, kompetence Eh, je třeba pro, propagovat, prosazovat a eh, je třeba se zamyslet nad tím, jak do našich školských systémů tyto kompetence a dovednosti dostat. Máme eh, dokument tedy s těmi klíčovými dovednostmi, což je považováno za jednu z priorit tohoto rámce a musíme také nabídnout systematičtější přístup k této oblasti. Kromě doporučení a iniciativ komise se můžeme pokusit udělat i něco navíc. A také chci připomenout, že v Budapešti a Istanbulu během sympózií jsme slyšeli návrhy eh, zvaných Innovation Camp, což je zajímavý návrh, který byl eh, publikován po celé Evropě, vyžaduje to také e, větší konzultace na e, úrovni politického rozhodování a znamená to tedy také e, zapojení v oblasti vzdělávání pedagogů. A kromě toho se vlastně s tímto aspektem setkáváme také v závěrech rady. Parlament se k této otázce vyjadřoval a já si myslím, že stojí za to, abychom tu diskusi dobře zacílili takovým systematičtějším způsobem a abychom měli Mm, ambice dosáhnout konkrétního pokroku, aby došlo ke skutečnému zlepšení situace v oblasti školské, ale i hospodářské politiky mít eh, podniky a podnikatelské kruhy zaměřené na trh, to je dobré, ale aby to bylo také sociální eh, podniky a sociální ekonomiku, to je důležité. Takže já bych nyní dala slovo paní doktorce Simoně Baldasári eh, z DG Growth. A on tedy bude hovořit o sociální eh, ekonomice, tedy pan Simone Baldassari, mluvám se. Scusate, ringrazio molto il policy department per naturalmente il lavoro. Omlouvám se, chci také poděkovat policy department za jeho práci a za velice užitečný briefing, který nám byl poskytnut. Hm, děkuji paní předsedkyně za pozvání prezentovat naši novou studii o dopadech vzdělávání v oblasti podnikání. No, především bych chtěl objasnit, o čem hovoříme, když říkáme podnikatelská výchova. Eh, hovořilo se zřejmě o tom také ze široka, ale já bych rád eh, objasnil, že základ studie, kterou jsme právě implementovali, jsou klíčové, definice klíčových dovedností pro podnikání, které byly přijaty v roce 2006 Evropským parlamentem a radou. Tato definice je základem eh, veškeré naší práce v komisi. A jak víte, tato definice říká, že podnikání se týká především proměňování nápadů ve skutky. To znamená, nejde jenom o tom, jak založit podnik, ale hovoříme o průřezových eh, dovednostech, zkušenostech, kreativitě a tak dále. A některá tato klíčová slova jsou právě obsažena v té definici, kterou tady vidíme na slajdu. A na tomto základě jsme se snažili lépe pochopit, jaký je dopad takovéhoto typu aktivit. Něk- e, proběhly rešerše v Evropě i mimo Evropu, asi to bude chtít více výzkumu. Nicméně my jsme se snažili získat e, údaje o tom, co existuje a dát dohromady existující data a podklady a vyvodit z toho závěry. Proto jsme zahájili studii, která byla publikována před pár týdny a tedy ty výsledky. A například my víme, že v některých zemích a některých regionech mají strategii pro podnikatelskou výchovu. Takže první naše otázka byla, jak tyto státy a regiony, které tu strategii mají, jak měří dopady této strategie. Takže země jako třeba Norsko, Dánsko, Nizozemsko, ale třeba regiony jako Wales ve Spojeném království, které mají konsolidovanou strategii v této oblasti. Také jsme eh, se eh, zaměřili na poskytovatele podnikatelského vzdělání, jaké mají programy a také jsme eh, se zabývali akademickými studiemi a výzkumem a chtěli jsme znát dopady na různých úrovních, protože samozřejmě pod, eh, podnikatelská výchova má vliv na studenty, na ty jednotlivce, kterým se toho vzdělání dostává. Má to také dopad na školy a na pedagogy, ale konečně prostřednictvím těch jednotlivců a institucí to má dopad také na společnost a hospodářství. A to je aspekt, který je zvlášť zajímavý pro nás, protože jsme chtěli pochopit, jakým možným způsobem může podnikatelská výchova přispět prosperitě společnosti a hospodářství. Takže v té studii jsme se věnovali všem těmto úrovním. A takže já stručně schrnu některé hlavní výsledky, kde najdete daleko více informací. Eh, takže například tento typ aktivit je skutečně účinný, co se týče zvyšování zájmu studentů o podnikání. Studenti začnou mít sami větší zájem o to podnikat a toho je důkazem třeba Nizozemsko, kde už řadu let mají ta strategii s tímto zaměřením a za pár let, za pět let procento mladých lidí, kteří se pustí do podnikání po absolutoriu, vzrostl například tady ze 13% na 21%. To je procento studentů, kteří chtějí začít podnikat. A to je považováno za výsledek právě této strategie v Nizozemsku. A e, vidíme také, že to je ještě za mě zajímavější v tom smyslu, že e, toto podnikatelské vzdělávání má vliv na jiné dovednosti, které se studenti naučí. E, ne třeba jenom čistě, čistě podnikatelské dovednosti, ale i další. Třeba hlavně v Dánsku pozorujeme, já jsem tady na slajdu zmínil několik zemí, ale třeba e, máme celou řadu informací ze spousty zemí. Já jsem tady vybral jenom pár příkladů. Takže například v Dánsku pozorujeme, že se zvyšuje efektivnost, e, manažerské dovednosti, schopnost plánovat a také, a toho bychom rádi dosáhli, to zvyšuje kreativitu a schopnost inovovat u studentů. Třeba ze Slovinska máme dobré příklady a z Flander v tomto směru. Také bychom chtěli zdůraznit věc, která je možná překvapivá, že podnikatelské etická výchova zvyšuje také um, píly studentů ve škole. Oni jsou motivovanější, mají vůči škole lepší postoj, vůči učitelům lepší vazbu. A to je pozitivní výsledek a ukazuje to, že podnikatelská výchova není jenom o tom, že ze studentů budou podnikatelé, ale zlepšuje to i ovzduší na školách a univerzitách. Takže studenti také zlepšují své základní dovednosti. To se ukázalo v Norsku, kdy po eh, tom eh, programu eh, studenti měli i lepší ústní dovednosti a zlepšila se jejich schopnost týmové práce, komunikace a tak dále. Protože když pracujete nebo eh, eh, jako podnikatel, nebo eh, absolvujete ten kurz, tak je toho hlavně otázka praxe. Je potřeba dokázat prezentovat, co děláte a tak dále. A také bych chtěl říci, že a to považuji za velmi důležité, že tito studenti, kteří absolvovali ten kurz podnikatelských dovedností, nakonec mají vyšší ambice mají vyšší ambice, co se týče jejich studií, třeba chtějí pokračovat ve studiu eh, na univerzitě, mají vyšší ambice, ambice, co se týče její vlastní kariéry, takže to zvyšuje motivaci, eh, zvyšuje to zájem a má to pozitivní eh, dopad na ty studenty, kteří se toho kurzu účastní. A samozřejmě tento typ aktivit má také vliv na samotné školy a vzdělávací instituce. Třeba v Nizozemsku jsme pozorovali, že na základě strategie nizozemské vlády Eh, angažovanost nebo zapojení škol a univerzit do podnikatelského vzdělávání se zvýšilo, tady to jsou třeba údaje z roku 2012, kde v Nizozemsku 96% eh, vyšších středních škol má eh, podnikatelské vzdělávání ve svém programu a to před zahájením té strategie bylo daleko nižší číslo také eh, se i takto mění kultura v té instituci, mění se kultura dané školy. Třeba máme dobrý příklad ze Slovinska, kde mají eh, na eh, základní škole podnikatelské vzdělávání a ono to zvyšuje takové, ano, vytváří kreativní klima a větší flexibilitu a inovativního ducha. Má to také vliv na motivaci e, pracovníků a pedagogů, kteří jsou pak motivovanější. Nejenom, že lépe chápou, proč je podnikání důležité, ale sami jsou více motivováni ve své práci, protože vidí, jak opravdu konkrétně mohou těm studentům pomoci. A další úroveň podnikatelské vzdělávání má vliv na společnost. Třeba jsme pozorovali dopady na zaměstnanost, protože to je samozřejmě velké téma v Evropě, nezaměstnanost, míra nezaměstnanosti mladých lidí. A ono to má dopad na zaměstnanost. Tito mladí lidé jsou zaměstnatelnější po absolvování podnikatelského kurzu, protože získají dovednosti, které ty podniky hledají. Máme příklad z Norska, kde třeba na slajdu vidíme, kde porovnávali studenty, kteří absolvovali eh, tento kurz se studenty, kteří neabsolvovali a v, v Norsku tedy existuje vládní strategie už řadu let eh, v oblasti podnikatelské výchovy a tady vidíme, že míra nezaměstnanosti studentů, kteří absolvovali tyto programy, je daleko nižší a nejenom, že je nižší, navíc tito studenti mají větší, větší šanci, že získají e, stále zaměstnání. To je důležité. My chceme v Evropě více podnikatelů, ale také chceme, aby kvalifikovaní mladí lidé získali snáze práci. A co se týče dopadů na společnost, bych chtěl také stručně zmínit studii, která proběhla v Kanadě. Více informací samozřejmě najdete v té studii samotné, ale tady došlo k výpočtu, že podnikatelská výchova eh, eh, představuje 45, 45 eh, dolarů návratnosti za každý investovaný dolar. Čili tady vidíme, jakým způsobem eh, toto přispívá k tomu, že eh, studenti vystudují eh, na vyšší úrovni, založí si vlastní podnik, vytvoří v tom podniku nové pracovní příležitosti a nedojde potom k celé řadě výdajů, jako třeba podpora v nezaměstnanosti a podobně. Takže dospěli k tomuto závěru, že investovaný dolar přinese 45 dolarů výnosu. A konečně další velice významný dopad je vliv na hospodářství. Tady vidíme, že podnikatelská výchova eh, umožňuje studentům eh, jaksi daleko snažší start. Ono je to je docela dobře spočítané ve Walesu a v Dánsku. Ty metodiky se třeba liší a je vždy těžké eh, jak si prokázat eh, kauzální vazbu mezi eh, určitým typem vzdělání a postavením toho studenta za 10 let, ale třeba ve Walesu od té doby, kdy mají tuto strategii podnikatelské výchovy už pravdu řadu let, tak pozorují konzistentním způsobem daleko vyšší míru eh, eh, startupů eh, v porovnání s ostatními oblastmi Spojeného království a jejich studenti, jejich absolventi pravidelně mají vyšší míru jaksi těch startup rate tyto podniky také, tyto startupy daleko déle přežívají, jsou úspěšnější. A pak tady třeba ty studentské podniky, vy možná znáte ten program, ten je hodně rozšířený ve Walesu, kde studenti si vytvářejí během studií své malé mini podniky, které potom uzavřou a když sledujeme tento typ programů a jsme přesvědčeni, že tyto programy jsou velice účinné a úspěšné, tak proběhla studie v sedmi zemích o těchto mini podnicích, studentských podnicích a tito mladí lidé po ukončení toho mini podniku po těch pěti nebo deseti letech Tito mladí lidé mají daleko vyšší míru podnikatelskou, třikrát vyšší než tedy ten Startup Right u jiných mladých lidí, kteří tyto programy neabsolvovali. A také existuje studie ve Spojeném království, které uvádí, že e, podniky založené studenty, kteří předtím absolvovali toto vzdělání, jsou úspěšnější, ambicioznější a vytváří více pracovních příležitostí a mývají větší obrat. To je velmi zajímavé. A konečně, abych nehovořil příliš dlouho, bych chtěl zmínit určité závěry a ponaučení, které jsme z té studie vyvodili. Především se musíme zaměřit na všechny studenty na školách a univerzitách, protože, jak jsme viděli, podnikatelská výchova je prospěšná i mimo vlastní podnikání. Za druhé je potřeba tento typ programu uspůsobit věku studentů. Ve studii jsme pozorovali, že podnikatelská výchova musí být spojená s přiměřenou úrovní vzdělání. Třeba na základních školách a nižších středních školách pro opravdu mladé děti je potřeba, aby to podnikání chápali jako metodu, průřezovou metodu, kterou mohou využít v různých předmětech, ne jako předmět, ale jako metodiku a studenti, kteří musí pracovat na vlastních nápadech a vlastních projektech. Na vyšších úrovních školství, jako vyšší střední a univerzitní, tam podnikatelská výchova může být specifickým předmětem. A to je věc, kterou je třeba mít na paměti. Také je tu genderová problematika, protože se zdá, že eh, chlapci mají větší užitek z některých programů a to je otázka proč, takže eh, to možná vyžaduje diferencované programy pro dívky a chlapce, ale jak říkám, je to otázka, je třeba se tomu věnovat. A co je velmi důležité, podnikatelská výchova je úspěšná tehdy, kdy obsahuje praktické zkušenosti, praktickou výuku, nejenom teorii. Některé příklady v té studii ukazují, že pokud tento typ výchovy počíná teorií, třeba vysvětlit studentům, co je potřeba udělat při zakládání podniku, jak postupovat, jak získat financování. Pokud se začne teorií a ne praxí, tak to může mít dokonce negativní dopad na ty studenty, kteří ztratí zájem o podnikání, protože se jim to zdá strašně složité, těžké, spousta byrokracie pochopitelně a může je to tedy odradit. Čili je potřeba začít myšlenkami, eh, těmi studenty, kteří na začátku se musí snažit myšlenky proměnit v v akci. A pokud se začne nějakou podnikatelskou myšlenkou, tak ty studenty to chytne, začne je to zajímá a potom dokážou překonat i tu vlastní byrokracii. A konečně to je poslední slide. Je samozřejmě důležité, aby se do toho zapojili eh, učitelé, bez těch by to nešlo. Eh, je tam lepší dopad, jestliže třeba v tom ekosystému okolo existuje podnikatelské prostředí, když se e, třeba budou studenti zajímat o odborné vzdělávání, tak je dobré, když e, mají nějaké prostředí, ve kterém si to mohou e, osahat. A když podporujeme podnikatelského ducha ve školách, ono to přinese více podnikání. Takže školy a e, univerzity, které e, se tomu věnují, přitáhnou zase více studentů, které to zajímá, více pracovníků, které to zajímá a je to takový e, pozitivní kruh, který takto tu situaci zlepšuje. Poslední, co se dá měřit, to je Eh, uskutečněno. To znamená, školy, které něco dělají, eh, tak musí eh, o tom podávat zprávy. To je požadavek a to je důležité požadavek ze strany národních vlád, aby skutečně to takto fungovalo. Děkuji za pozornost. Ringrazio molto, dottor Baldassari, perché credo stato molto interessante per noi. Děkuji mnohokrát, pane doktore Baldassari, za vaše vystoupení, které bylo velice zajímavé Musím říct, že tyto informace jsou velmi nedávné. Je to tak? Ano, byly zveřejněny před eh, několika týdny, takže je to opravdu velmi důležité pro nás mít tento zdroj informací. To nám umožňuje prohloubit tuto problematiku. Ale jak vy jste uvedl, jedná se vlastně spíše o metodiku než o samotné téma. V každém případě je to velmi relevantní a e, je to e, možnost pro nás přesně pochopit obsah těchto výzev. Děkujeme mnohokrát a určitě budeme e, pokračovat ve spolupráci s vaším DG a spoleháme se také na tuto spolupráci s komisí a s vaším ředitelstvím také. Prosím, usaďte se a my si vyslechneme druhé vystoupení. Děkujeme paní Cigler, eh, která eh, pracuje na generálním ředitelství pro vzdělávání a kulturu. Takže máme zde druhé vystoupení jménem komise. Máte slovo, prosím. Eh, děkuji vám mnohokrát za pozvání na tento seminář. Ráda bych hovořila o iniciativách, které rozvíjí DG pro vzdělávání a kulturu. Nejdříve ale dovolte, abych, se, abych položila otázku. Proč mladí lidé v Evropě potřebují větší podnikavost, schopnost podnikání? Právě teď. Toto téma je dosti vysoko mezi prioritami a je to velmi v popředí eh, zájmu při formulování politiky. Zejména mladí lidé jsou velmi vystaveni velkým výzvám moderní společnosti vzhledem ke globalizaci světa. Pracovní trh se stále vyvíjí a přechod ze školy do dospělého života a pracovního života se stává stále obtížnější. Proto potřebujeme nové schopnosti, nové dovednosti, nové postoje pro zvládnutí všech těchto výzev, pro zvládnutí nejen profesního života, ale i osobního života. A právě proto mladí lidé se musí stát i do jisté míry podnikateli ve svém vlastním životě. A to, jak opakuji, nejen proto, aby uspěli na pracovním trhu, ale i proto, aby mohli aktivně e, utvářet e, svůj život. To znamená neustálá aktualizace schopností, dovedností, know-how. A právě v tom spočívá to podnikání či podnikavost. Podnikání vidíme jako nástroj pro stimulování jak inovace, inovace tak kreativity. A na druhé straně je to také nástroj, jak bojovat proti nezaměstnanosti a sociálnímu vyloučení. Zejména vyloučení e, z různých skupin, což je velice tíživé pro mladé lidi. Někteří výzkumníci říkají, že potřebujeme mít velmi integrovaný přístup. Neměli bychom oddělovat ekonomiku a pracovní trh. A proto je zapotřebí celostní přístup, holistický přístup a spolupráce napříč obory. Opět tady můžeme hovořit o modelu sociálního podniku, velmi důležitého pro sociální inovaci. Jak už řekl můj kolega, podnikání eh, a schopnost pro iniciativu a podnikavost, to je klíčová schopnost. stimulování podnikavosti, podnikavého ducha, podnikavých schopností, to vše je třeba začlenit do eh, rámce politiky, jako například strategie Evropa 2020. Objevuje se to také v různých stěžejních iniciativách a také v akci Podnikání 2020. To je akční plán připravený eh, generálním ředitelstvím komisy. Oblast vzdělávání, mám na mysli formálního vzdělávání, je to také obsaženo ve strategii 2020. Kreativita, iniciativa, iniciativnost, podnikavost, to všechno jsou klíčové body v této strategii. V neformálním vzdělávání máme zase eh, jednu klíčovou akci, která má stimulovat podnikatelské schopnosti. V roce 2012 eh, naše DG pro vzdělávání a kulturu vypracovalo text zdůrazňující, že schopnosti napříč různými segmenty, včetně podnikavosti, jsou klíčové pro 21. století. Ale není to dostatečné a nebylo by to dostatečné eh, učit pouze rozvíjení určitých schopností a dovedností, pakliže bychom nebyli schopni přetvořit školní instituce do podnikatelských organizací. Potřebujeme zvláštní eh, ekosystém, kde je možné rozvíjet tyto schopnosti a dovednosti. Také je tady řada politických iniciativ, které jsou spojeny jak s formálním, tak s neformálním eh, školstvím a vzděláváním. Některé bych zmínila. Závěry Rady o podnikavosti eh, v oblasti vzdělávání z roku 2013 opět zdůrazňuje přístup napříč sektory aby bylo možné provázat eh, vzdělávání s profesní kariérou. Pro vzdělávání v duchu podnikání, podnikavosti a také při poskytování zkušeností přímo z praxe. Nabídnout alespoň nějakou praktickou zkušenost pro všechny studenty dříve, než opustí eh, střední školství. Vznikla tematická skupina na toto téma, kde se schromáždila řada odborníků i řada partnerů a subjektů z praxe. A tato expertní skupina dokončila svou práci tím, že vydala zprávu v roce 2014. A hlavní zaměření bylo na to, jak podnikání jakožto klíčovou schopnost zařadit do školských osnov a jak vytvořit dobrý ekosystém pro rozvíjení podnikatelských schopností. Klíčové faktory jsou zaangažovanost, eh, výchova k podnikavosti na úrovni učitelů, výsledky vyučování podnikání a jejich posouzení, naznačování určitých směrů podnikání a také měření dopadů. K těmto hlavním bodům politiky se pojí také určité nástroje, které mají pomoci vzdělávacím institucím přeměnit se a stát se podnikavější. ve formálním vzdělávání na základní a střední úrovni a dále také v učňovském školství. U vyššího vzdělávání je to Age and Innovate. Je to určitá platforma nástrojů pro sebeposouzení, které potřebují instituce i organizace, především proto, aby se mohli sami sebe posoudit a zhodnotit o v tom smyslu, jak podnikavé jsou a jak dále do toho zapojit osvědčené postupy. V oblasti neformálního vzdělávání je také celá řada iniciativ. Neformální vzdělávání eh, v oblasti mladých eh, se eh, považuje za obzvláště vhodný nástroj pro podpoření podnikatelských schopností, protože to je prostředí alternativních vzdělávacích metod a umožňuje eh, vzdělání prostřednictvím experimentů, vzdělávání za pomoci svých eh, spolužáků. To vlastně nově definuje poslání v této oblasti a vysvětluje, jak toto vzdělávání poskytovat. Na jedné straně je tady potřeba jasně uznat výsledky vzdělávání v oblasti podnikání. V roce 2014 jsme měli další závěry rady o stimulování vzdělání v oblasti podnikání v zájmu sociálního začlenění. Modely sociálního podnikání tady je obzvláště zdůraznění, protože je tady velice jasná vazba mezi eh, mládeží a eh, modely sociálního podnikání. Bylo by možné tento model ještě dále podpořit mezi mladými, tak jak to eh, doporučuje iniciativa sociálního podnikání. Máme také zprávu, kterou vypracovala pracovní skupina o vytváření inovativních a kreativních potenciálů mladých lidí. Tato zpráva je z roku 2013. Jedno z doporučení pro práci mladých je rozvíjet jasné zaměření na vzdělávání v duchu podnikání. I tady je zapotřebí přístup napříč eh, sektory, horizontální přístup. Aby taková spolupráce byla možná, tak je zapotřebí získané zkušenosti z formálního i neformálního vzdělávání eh, převést i na další partnery, například zaměstnavatele, různé podniky, různé služby pro zaměstnanost, protože není dostatečně pochopeno, jak toto vše přispívá. Tady vzdělávání není dostatečně uznáváno jako velmi důležitý prvek pro budoucí uh, pracovní zapojení. Máme tady řadu studií, které ještě probíhají v oblasti formálního školství. Je tady například uh, studie, která bude dokončena pravděpodobně koncem tohoto roku. Zaměřuje se na osnovy a strategie vzdělávání učitelů a sleduje tuto situaci v jednotlivých zemích. Cílem také je poskytnout i globální obraz vzdělávání v duchu podnikání v celé EU. V oblasti neformálního vzdělávání brzy zahájíme studii o práci mladých a o mladých podnikatelích, a to zaměření e, zejména na neformální vzdělávání při rozvíjení podnikatelských schopností, ale i dalších dovedností a schopností, které mohou zlepšit schopnost mladých skytnout eh, nebo získat vysoce kvalitní dovednosti v oblasti podnikání. Eh, zkoum, bude se také zkoumat, jak uznat eh, výsledky této práce mladých. Mnohokrát jsme zdůraznili, co je zapotřebí. Potřebujeme více přístupu napříč sektory, více holistického přístupu Další iniciativy proběhly například v DG, zaměstnanost DG, podnik a také v oblasti výzkumu a vývoje. Například v rámci sedmého rámcového programu se rozběhla studie, která se týká sociálních inovací, podnikání mladých, vzdělávání, práce mladých, tedy opravdu přístup napříč těmito sektory. V DG zaměstnanost jsou dva programy, které e, se týkají sociálního podnikání, podnikání mladých a to vše v celém jednom balíčku. Dále sociální inovace, e, programy zaměstnanosti v EU. A navíc tady ještě máme také e, Erasmus pro mladé podnikatele. Děkuji. Eh, eh, Děkuji eh, mnohokrát za tuto přednášku, za toto vystoupení, které ukázalo velice úplným způsobem, jakou práci realizovala Evropská komise. Já myslím, že bude důležité zde spolupracovat. Evropský parlament se velmi zajímá o posílení spolupráce tomto duchu. A seminář je vlastně prvním krokem na cestě této spolupráce mezi námi. Vy jste připomněla ty hlavní eh, body, hlavní témata. Já myslím, že by bylo dobré také hm, rozšířit tuto zprávu, kterou jste vypracovali roku 2014. Bylo by dobré nám toto předat. Spoléhám na aktivní spolupráci s vaším ředitelstvím, tak abychom my všichni eh, mohli spolupracovat na dosahování tohoto cíle. A nyní předám slovo našim dvěma expertům. Nejdříve bude hovořit paní Elizabeth Čel, nevím přesně, jak se vyslovuje vaše jméno. Je to profesorka pro podnikatelské chování a sice na Kingstonské univerzitě v Londýně. Je to téma, které je velmi aktuální a velmi zajímavé. Takže si vyslechneme toto vystoupení, které se bude týkat charakteristik podnikatelství. Předávám vám slovo a děkujeme za to, že jste zde. zpět tu comunque dovreste avere credo il report insomma il powerpoint dovreste averlo nella vostra documentazione že měli byste mít výtisk této přednášky ve vašich složkách. Prego. Thank you. Uh, thank you, Martin. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dobrý den, děkuji za pozvání. Ráda bych hovořila o podpoře podnikání mládeže. Pár slov o sobě. Já 35 let mám zkušenosti s malými podniky a, a e, podnikáním dřív než se to stalo populárním tématem a um, Účastnila jsem se celé řady e, projektů zaměřených na podnikatelskou výchovu a podnikatelské chování a dovednosti. Nemyslím si, že by bylo nutné popisovat to pozadí, to bylo velmi dobře pokryto eh, předchozími dvěma prezentacemi a předchozími řečníky. Takže eh, já se zaměřím na problém eh, nezaměstnanosti mládeže, kde podnikání právě toto může pomoci řešit. Budu hovořit o v podnikatelské výchově, jak si stojí v tuto chvíli. Budu um, hovořit o, trošku o něčem jiném nebo jinak, než říkal um, doktor Baldassari, protože budu hovořit o tom, co bychom mohli udělat ještě více a kde jsou nedostatky. Takže budu o tom hovořit kriticky, ale jinak obecně, obecně samozřejmě nelze než souhlasit s tím, co předřečníci říkali a to je dobře. Takže já budu hovořit částečně o dopadech a o doporučeních ten můj dokument dává daleko více podrobností, takže já vás seznámím pouze s hlavními myšlenkami. Co se týče pozadí, pochopitelně e, výchova a výuka e, jak si jsou motivovány nezaměstnaností mládeže A my jsme se eh, zabývali otázkou podnikatelské výchovy na školách, konkrétně na středních školách, přestože já pracuji eh, na vysoké škole tak jsme tedy chtěli znát ty výsledky a dopady, do jaké míry jsou školy otevřené eh, této problematice a do jaké míry jsou ochotné měnit tedy výuku eh, ve směru k tomuto zaměření a eh, jaké mají tedy zdroje a možnosti. Už tady zaznělo, že klíčové dovednosti byly identifikovány tedy Evropskou komisí a jsou klíčové, důležité, ale já bych chtěla říci, že je potřeba také porozumět tomu podnikatelskému procesu. A to se týká hlavně pedagogů. Ten proces je složitý a proto učitelé potřebují vědět, že tento proces má e, nějakou e, genezi a že ty dovednosti e, mají určitý čas. Každá, každá přichází v určitý čas jak říkal pan Baldassari, existují určité oblasti, kde je velice dobrá výuka v této oblasti s dobrými výsledky. A eh, proč je to tak dobré? Je to proto, že se to týká jenom některých škol a některých oblastí a ne všech škol a všech členských států a proto právě je potřeba eh, jak si dělat více. Další věc, kterou musíme chápat v oblasti e, dovedností a schopností, je to, že některé jsou těžko uchopitelné a závisí na věku studentů. Třeba ehm, e, ochotno, ochota riskovat e, je těžko jaksi uchopitelná u mm, dětí mezi 13. a 16. rokem a Ehm, podíváme se tedy na ty jednotlivé modely eh, podnikatelského procesu a co z toho můžeme vyvodit. A musíme eh, jak se jít dál, než jenom eh, se omezit na výuku dovedností. Podnikatel má nejenom dovednosti, ale má také postoje, záměry, eh, které prezentuje, má cíle, který chce dosáhnout a, a společenský vliv, kterému podléhá a který vytváří. Eh, takže samozřejmě eh, je potřeba, aby také pedagog dobře chápal celý ten proces a aby chápal význam svého vlivu. Eh, přimět studenty, aby udělali něco praktického, eh, je další zase významný, významný eh, dopad. Další aspekt je ten, že podnikatelské chování se projevuje v jednotlivých situacích a to ne, nevzniká v nějakém vaku. A ty situace e, jsou definovány příležitostmi nebo hrozbami. A dobrý efektivní podnikatel je ten, který hledá příležitosti a snaží se vyhýbat hrozbám a překážkám. Mladí lidé eh, potřebují dokázat takové situace poznat, a ty příležitosti poznat a to dokážou jedině prostřednictvím příkladů a potřebují také pochopit, jak by měli na ty příležitosti reagovat, protože ne každý se stane podnikatelem a potřebuje pochopit sám sebe také. Učitelé musí budovat sebedůvěru o mladých lidí a, a jaké E, akce, nebo co mají ti mladí lidé dělají, nebo co mají dělat, jestliže jsou mm, ponořené do určitého tématu, co mohou a co by měli dělat a v tom jim mohou právě učitelé poradit a vést je. A je třeba také identifikovat e, odlišné reakce chlapců a dívek, co se týče reakce na riziko to totiž není jediná dovednost, kde dívky a chlapci eh, jednají trošku odlišně. Čili to jsou také dimenze, které je třeba eh, vzít v potaz v celém tom procesu. Tento proces obsahuje také kognitivní dimenzi Ehm, hlavní relevantní dovednosti a porozumění povaze úkolu. Třeba pokud chcete si založit cateringovou firmu, musíte mm, něco vědět o kuchyni, o vaření, o tom, jak jednat s lidmi a o finančním řízení. To je příklad. Takže hlavní relevantní dovednosti jsou tady klíčové pro úspěch podniku potřebujete chápat eh, nejenom eh, styl řízení, ale také styl práce. Když máte rozhodovat rychle, tak podnikatele se zkušeností učí určité zkratky a, a eh, rozhodov, rychlé rozhodování, které je pro podnikatele potom typické. Mladí lidé také potřebují motivaci a jestliže mají eh, být efektivní, musí dosáhnout toho cíle pro sebe, ten, tím pádem ten cíl pro ně musí být důležitý, ne aby to dělali jenom kvůli učiteli nebo kvůli škole. A ten školní etos je také nesmírně důležitý pro zkoumání kreativní zkoumání příležitostí. Eh, učitelé by měli stavět studenty před výzvy, eh, nabízet autentické aktivity, organizovat workshopy a eh, učit skupiny a ne jenom jednotlivce. A způsob, jakým ta výuka probíhá, by se v mnohých případech měl změnit. V některých školách už se to měnit začalo a je potřeba jenom eh, tento proces změny podporovat dále. Eh, podnikatelská eh, výuka může být zahrnuta do, do různých předmětů. Některé se proto hodí více, některé méně, ale to týmová výuka je důležitá a je možné využívat různé dobré příklady prostřednictvím platform, jako je e-twinning, výchova mladých lidí v podnikatelských dovednostech musí obsahovat také zpětnou vazbu a úvahy nad tím, co dělají a proč. A to je způsob, jakým podniky totiž skutečně fungují. E, podniky potřebují a chtějí zpětnou vazbu, protože ta jim napoví, jestli jednají správně a rozhodují se správně. v tuto chvíli já situaci chápu tak, že že eh, pro eh, vzdělávání, eh, podnikatelské vzdělávání nefunguje tak, nebo odborné eh, školství eh, dostatečným způsobem nebere v úvahu podnikatelské dovednosti. Na středních školách eh, bývají tyto dovednosti často oddělené a nikoli zahrnuté do různých předmětů a nebo není tam dostatečná podpora pro výuku podnikatelských dovedností, jako je třeba finanční management a podobně, ale jsou některé vynikající příklady v některých školách, ale není to jaksi e, nějak generalizované. Pochopitelně existují určité meze na něž školy narážejí a eh, to se liší v jednotlivých zemích a v jednotlivých školách. Eh, a já bych řekla tolik, že pokud chceme zahrnout eh, podnikání do školních programů, tak potřebujeme více zdrojů, potřebujeme se Eh, eh, zaměřit na týmovou výuku, věnovat se eh, prostředí, ve kterém ta škola funguje, jestli je to ve městě nebo na venkově, je potřeba zajistit příznivý etos a konkrétně je potřeba se věnovat výchově učitelů a jejich celoživotnímu vzdělávání v tom mém dokumentu je jeden příklad velice dobré eh, výuky, kde mm, samozřejmě všechno toto je zahrnuté, ale je potřeba, aby se to rozšířilo na více škol je také potřeba překonat tu mentalitu, kdy e, jeden učitel e, v jedné třídě se učí zeměpis a v druhé třídě se učí dějepis a e, když prostě přejdou z jedné třídy do druhé, tak ten zapomenou úplně na ten druhý předmět a to právě je potřeba propojit. Musíme také přijmout více progresivních výukových metod, eh, využívat příklady osvědčené praxe. A to zahrnuje také výuku učitelů eh, v oblasti podnikání eh, na hlubší úrovni, aby přesně chápali co je podnikání. To zahrnuje také více vazbe, vazeb na eh, průmyslové podniky a odvětví hm, podnik, podnikatelské prostředí. A to samozřejmě jde v ruku v ruce s tím, že je potřeba usnadnit spolupráci mezi školami a, a podniky. Jak říkal pan Baldasáry, Tento jaksi program výchovy vzdělávání v oblasti podnikání funguje a je třeba proto také připravovat učitele na výuku s tímto zaměřením. Člověk nemůže učit něco, čemu nerozumí. A sice je to samozřejmé, ale je třeba to si to připomenout a říci. A je potřeba tedy více pomáhat učitelům, aby porozuměli podnikání, aby eh, také vyvolávali zájem a vědomosti u studentů učitelé s obecným vzděláním nejsou schopni toto přiměřeným způsobem chápat a jak jsem říkala už předtím, eh, také mm, například genderová problematika není dostatečně eh, zahrnutá do výuky eh, učitelů a celoživotního vzdělávání. Takže nyní se dostávám k těm doporučením. Je potřeba Eh, pokročit. To, co se dělá, je dobré, ale je potřeba, aby toho bylo více. A eh, existují vynikající příklady, které mohou tedy inspirovat i jiné eh, části členských států a jiné členské státy. Specifická doporučení. Tady já doporučuji, že třeba vyučovat podnikání jako hlavní, jeden z hlavních předmětů na středních školách a mělo by to být eh, v poměrně širokém rozsahu. Dále je třeba zvýšit kontakt mezi školami a podniky. Dále doporučuji pro usnadnění této vazby vytvořit, vytvořit funkci styčného důstojníka na každé škole pro styk s podniky a pro poradenství v této oblasti. Je třeba identifikovat způsoby výuky, aby se omezily genderové rozdíly a maximalizovala rovnost. Dále je třeba vytvořit více Eh, vazeb mezi eh, středními a vysokými eh, školami a to právě učitelům také pomáhá právě v této oblasti. Je třeba uvažovat o vytvoření programů v této oblasti i pro děti ve věku 11 až 13 let protože to je, eh, to je eh, téma, to, to je věková skupina, kde toto není ještě velice rozvinuté a je potřeba také se věnovat eh, problematice zjišťování požadavků na pracovištích, Mm, a učitelé by měli se seznamovat právě s těmito e, informacemi a tyto své informace aktualizovat. Já nejsem odbornice na to, co byste měli dělat vy. A my jsme už slyšeli několikrát, že Evropská unie podporuje e, tento typ aktivity a já pomáhám e, učit učitele tak, aby se zaplnila určitá mezera, která v podnicích existuje a která by ehm, a, a, a určitě existuje několik způsobů, jak Evropská unie může pomoci. My každopádně budeme nadále monitorovat všechna opatření a aktivity, které v tomto směru existují. Já vám děkuji za pozornost. Grazie davvero. Děkuji mnohokrát. Děkuji eh, za toto velice zajímavé vystoupení. A děkuji za vaše doporučení. Samozřejmě, eh, že my nemůžeme nahrazovat zákonodárce všech členských států. Je na členských státech, aby rozhodovali o uspořádání svého vzdělávacího systému. Ale jako Evropský parlament a jako Evropská unie můžeme předkládat určité návrhy, vodítka a můžeme se pokusit účinněji dosáhnout těch stanovených cílů. Ostatně myslím, že někteří z mých kolegů by se k tomu chtěli vyjádřit, ale nejdříve předám slovo poslednímu řečníkovi. Bude hovořit naše expertka a pak budeme mít eh, diskusy. Takže nyní bude vystupovat paní Laura Rosendal Huber. Děkuji za to, že je tady s námi. Je badatelkou na Amsterdamské univerzitě. Zabývá se eh, na katedře eh, trhu a organizací podnikatelstvím. Pan Baldassari už hovořil o nizozemské zkušenosti, takže bude velmi zajímavé si vyslechnout vaše návrhy a úvahy. Máte slovo. Děkuji. Já si jenom rychle připravím svou prezentaci a hned se do toho pustím. Grazie. E dopo questa presentazione informo i colleghi che si potrà eh, intervenire. A po tomto vystoupení eh, dostanou slovo kolegové. Tak, prosím, můžeme pracovat až do půl jedné. Takže máte slovo. Thank you. Děkuji vám. Děkuji výboru za to, že jste mě pozvali, abych se s vámi podělila o své názory na e, tuto oblast vzdělávání. Já bych se chtěla podívat na celou tematiku trošku kriticky. Z hlediska posouzení e, účinnosti a dopadu e, výuky podnikání. Nejdříve stručně plán mého vystoupení. Po krátkém úvodu bych chtěla hovořit o omezeních studií o posouzení dopadu, které zatím proběhly. Pak budu hovořit o využití výsledků randomizovaných experimentů. Uvedu také určitá doporučení e, do budoucna. E, tak tedy na úvod, abychom si udělali určitou představu. Eh, programy na vzdělávání v oblasti podnikání se velice rozvíjely v různých eh, typech škol. Máme tady údaje, které vycházejí z Nizozemska. Vidíme, že tady bylo nejdříve obrovský nárůst ve, vyšším, ve vysokém školství a pak následoval obrovský nárůst na základních školách. tak eh, jedna z otázek, kterou si klademe, je, do jaké míry jsou tyto programy eh, účinné a efektivní. Pan Baldasari již o tom hovořil. Zdá se, že eh, tyto programy skutečně efektivní jsou, že vedou k určitým posíleným schopnostem v oblastech podnikání, že posilují podnikatelské postoje, podnikatelské záměry a také vytvářejí ambicioznější přístup k, ke kariéře. Já bych eh, chtěla ovšem upozornit, že při interpretaci výsledků eh, těchto studií je třeba určitá opatrnost, protože mnoho studií, které byly provedeny, nezahrnují například eh, Eh, určitá měření eh, před celou studií, Například eh, když se zkoumali, zkoumala určitá skupina mladých, kteří prodělali takové, takové vzdělávání, tak když nesrovnáte výchozí a konečné výsledky, pak je velice těžké mít spolehlivé údaje. Mladí lidé, kteří se e, zúčastnili takovýchto vzdělávacích programů o podnikání, pravděpodobně chodí do této školy v trvalejším e, horizontu a učí se i celou řadu jiných věcí. Chceme-li tedy srovnávat určitou skupinu lidí, kteří prošli tímto programem s kontrolní skupinou, která tím neprošla, e, máme určité výsledky. Za druhé, mnohé studie srovnávají studenti, kteří si sami zvolili toto téma, eh, program o podnikání a srovnáváme to se skupinou studentů, kteří si to nezvolili. Když vezmeme eh, takovou skupinu studentů, kteří si zvolili výuku o podnikání, eh, pak to jsou samozřejmě už trošku jinak zaměření mladí lidé než ti, kteří si to nezvolili. Ti, kteří se rozhodli zúčastnit se ambicioznějšího programu, tak pravděpodobně i bez toho vzdělávacího vzdělávacího programu by byly ambicioznější a, a podnikavější a iniciativnější. Takže to je další takové omezení, takový další omezený dopad takovýchto studií. A pak Eh, máme eh, vlastně právě skupiny lidí, kteří si to zvolili sami a tak tím pádem přeceňujeme výsledky. Tady musíme být opravdu opatrní u posuzování eh, těchto dopadů. Co tedy vlastně tady máme, co není v pořádku? Vědecky tomu říkáme, že je to kontrafaktuální, protože tento graf nám ukazuje korelaci mezi eh, spotřebou síru na hlavu ve Spojených státech a srovnává to s množstvím eh, vědeckých doktorátů, které byly uděleny eh, v té době. Otázka zní, měli bychom snad dotovat spotřebu síru, abychom zvýšili počet vědeckých doktorátů? Podobně korelace můžeme vidět také u některých eh, dalších studií, když vidíme třeba eh, množství úspěšných podnikánů, podniká, podnikatelů. Znamená to snad, že bychom tedy měli dotovat eh, takováto vzdělávání, aby jsme to zlepšili? Co se, co se vlastně, nebo co není v pořádku s těmito srovnáními a s těmito korelacemi? V pořádku není to, že my totiž nevíme, co by se stalo, kdyby, kdybychom ne prováděli takovéto eh, programy. Když máme, eh, prostě neexistuje takový člověk, který by současně si zvolil program vzdělávání k podnikání a současně si ho nezvolil. Prostě stejná osoba nemůže to současně eh, absolvovat a současně neabsolvovat, abychom skutečně posoudili rozdíl. Eh, můžeme se věnovat dalším mm, studiím, například randomizovaným eh, experimentům. My jsme provedli takový randomizovaný experiment u případě eh, vzdělávání k podnikání na velmi, ve velmi nízkém věku. Máme tady zhruba 2,5 tisíce dětí eh, na základní škole ve věku 11-12 let na 85 základních školách v Nizozemsku a rozdělili jsme si je do několika skupin. Eh, ty, ty děti měly možnost eh, zúčastnit se takovýchto programů pro podnikání a část dětí bylo prostě vyloučeno neúčastnili se těchto programů měli normální eh, školní program, normální podle normálních oslo, osnov. A pak jsme si randomizovaně srovnali tyto dvě skupiny. My totiž nechceme, aby si to děti zvolili dobrovolně, protože bychom pak měli jiný druh eh, dětí v jedné skupině a jiný druh eh, dětí v jiné skupině s těmi již předem danými schopnostmi. Proto jsme srovnávali takovéto dvě skupiny, kontrolní skupina a skupina prostě vzali jsme to nahodile, randomizovaně, abychom měli jistotu, že eh, v obou skupinách budou děti, které mají sklon k podnikání i ty, které k tomu eh, sklon nemají. Také jsme samozřejmě provedli měření před eh, programem a po programu, abychom měli srovnání. Měřili jsme dvě věci, podnikatelské schopnosti a znalosti. Abych to trošku zjednodušila, eh, jaké jsou naše výsledky, Konstatujeme tady tu modrou linii, to je kontrolní skupina a vidíme, že i když se nezúčastnili programu, eh, které by je, který by je vzdělával v podnikání, tak eh, mezi únorem a červnem se u nich projevily určité zvýšené schopnosti. Ale zajímavá pro nás je tady ta červená linie, to znamená ta skupina, která prodělala dané vzdělání a vidíme, že tam ten nárůst je větší. A můžeme tedy konstatovat, že tady došlo k tomu zvýšení. Kdybychom neměli kontrolní skupinu, mohli bychom si obávat, že jsme příliš přecenili dopad. Vidíme určitý pozitivní dopad, překvapivě nikoli na eh, vlastních znalostech, například finanční eh, eh, schopnosti se nerozvinuly tak, jak jsme očekávali, ale viděli jsme některé věci, které se zlepšily, jako například kreativita, eh, účinnost, eh, proaktivita, eh, vytrvalost, odolnost. To se nám rozvinulo v naší skupině lépe než v kontrolní skupině, takže je tady takový pozitivní náznak, že má smysl takovéto schopnosti učit. A jak jsme o tom hovořili již dříve, tyto schopnosti jsou nejen důležité, když se chcete pustit do podnikání, ale je to důležité, ať už v životě děláte cokoliv. Naše randomizované experimenty jsou tedy velmi slibné. Ehm, bohužel ale mají určitá omezení. Jak jsem řekla na začátku, nebylo dostatečné množství takovýchto experimentů, abychom měli mít skutečně eh, jasné výsledky o eh, příčině a důsledku. Já jsem našla osm příkladů a já si myslím, že bych mělo být mnohem více. Omlouvám se, jestli jsem tedy eh, některé autory takových studií nenašla, ale některé jsou skutečně zajímavé. Jsou tady uh, Eh, experimenty, kdy se eh, snaží badatelé zjistit, co je důležitější, kam lidé žijí, a nebo vrozené schopnosti. Zajímavé je, že oni došli k závěru, že eh, oni srovnali srovnali biologické rodiče a eh, adoptivní rodiče u dětí a zjistili, že ve velmi nízkém věku je tady vliv na ovlivnění podnikání. Důležité ale je říci eh, pro politiky, že je užitečné učit eh, schopnosti podnikání. Další závěr z této studie také zní pozitivně pro genderový aspekt. Zjistili, že tady jsou eh, určité eh, modely, které vyplývají z rodičí od otce i od matky. A to by mohlo být také zajímavé, zajímavý úhel pohledu, kdybychom se do této otázky chtěli pustit ještě podrobněji. Druhá série, kterou popisuji, zkoumá pozitivní dopady na schopnosti pak je tady eh, třetí skupina, která se zabývá eh, výsledky v Nizozemsku. Také u kontrolní skupiny. Tady jsme ovšem nenašli žádný pozitivní eh, důsledek. Dokonce eh, se v některých případech dalo hovořit i o negativním důsledku, ale to není příliš eh, prokazatelné. Takže v každém případě jsme tady nenašli pozitivní výsledek. To by asi bylo také důležité srovnat s některými dalšími studiemi. Potřebovali bychom o tom vědět více. A konečně u eh, dospělých Tady máme také některé programy pro vzdělávání, které byly rozvinuty zejména ve Spojených státech. Tam je dosti široce rozvinutý soubor e, vzdělávání a tady bych řekla, že jsou e, určité smíšené, e, tedy ne nulové, ale smíšené pozitivní i negativní důsledky. Pozitivní eh, efekty byly totiž zjištěny u mužů a nikoli u žen. Takže tady je opět určitý rozdíl z genderového hlediska. Abych to schnula pro budoucí výzkum, řekla bych, že je třeba mít větší množství výzkumných projektů a především lepší výzkumné projekty, abychom skutečně mohli vyvodit závěry a říci, které programy jsou efektivní a které ne. Měli bychom bezesporu srovnávat v takovýchto studiích různé typy programů, sledovat je z hlediska účinnosti zda jsou účinné, když srovnáme výsledky z naší studie na základní škole, která trvala jenom pět dní a přitom měla pozitivní dopady. A srovnejte si to s dlouhodobými projekty, jako například eh, Junior Achievement Program a tam v dlouhodobě nebyly eh, takové pozitivní účinky, tak si můžeme klást opravdu otázku, co lépe využít. A konečně Mm, další otázka, která nebyla příliš zkoumána, a to jsou eh, náklady mm, a příležitosti. Srovnání přínosu a nákladu. Tady bychom také samozřejmě museli znát eh, jasně, eh, co přináší jaké náklady a co přináší jaké přínosy. A konečně Eh, mnoho studií, které byly provedeny, včetně té naší eh, studie, sledovaly účinky eh, Musíme ovšem zkoumat také dlouhodobé účinky a také další dopady, neočekávané dopady nebo neplánované dopady. Pro politiky. Já bych doporučovala eh, rozhodně kritický přístup. Když vidíte nějaké posouzení dopadů, pak určitě buďte kritičtí, sledujte, jaké jsou tady korelace, příčiny, jaká je účinnost takových programů. Za druhé, Eh, dobrá, dobrý výzkum vyžaduje určitý čas, je tady zapotřebí trpělivosti, je tady eh, potřeba příprava, provedení celého programu. Trvá to eh, tedy řádově i několik let lepší pochopení, pak vede i ke stanovení lepší politiky. A konečně, jakožto výzkumný pracovník musíme říci, že je třeba provádět randomizované studie, eh, nikoli studie na základě toho, co si lidé sami zvolí. Randomizované studie, protože to má spolehlivější dopady. A vždycky eh, se takto postupuje například v lékařských studiích, tam se také používají randomizované studie. Právě proto, že pomáhá e, spolehlivěji posoudit, zda třeba zkoumaný lék má pozitivní účinky nebo nemá pozitivní účinky. Jediný způsob, jak jít dopředu, je používat randomizované studie a zlepšit e, tedy znalosti, které zatím máme. Já velmi apeluji Eh, při eh, rozhodování v oblasti politice soustředit se na přínosy a náklady, na dlouhodobé cíle a důkladné pochopení, co je cílem a co mohou zmíněné programy přinést. Děkuji. Many, many thanks for report. Děkujeme. A mm, také díky za to doporučení být kritičtí a otevřené mysli. Děkujeme také za vstřícnost a děkujeme e, za vaše připomínky, které se týkaly e, odebírání vzorků. Já myslím, že máte úplně pravdu v tomto ohledu. Nebylo by dobré vylučovat e, chlapce, ale mm, v každém případě vaše vystoupení bylo pro nás velmi užitečné, protože velmi vhodně zvážilo všechny metodiky eh, z hlediska posuzování výsledků. A tato část byla užitečná. Vy sama jste řekla, že to nejsou vždycky ty nejdražší programy, které jsou nejefektivnější. A bylo by dobré se podívat na ty metody, které zaručily nejlepší výsledky to je důležité také pro evropský výzkum v rámci Horizontu 2020. Doufám, že se tím budeme zabývat. V každém případě my jsme za to bojovali. Výzkum v oblasti vzdělávání eh, musí být zastoupen. Děkuji, děkuji za vaše vystoupení. Viděla jsem, že už celá řada kolegů se přihlásila a chce vystoupit k vystoupení zástupců komise a také k expertům. Helga má slovo. Děkuji. Já mám otázku na paní Huber ohledně porovnání těch dvou skupin. Ty ten program absolvovali a, a kdy se to hodnotilo. Mě by to zajímalo, že potřebujete také sebehodnocení těch lidí, kteří řeknou, ano, třeba já se cítím schopnější podnikat, a jak jste to tedy definovali a jak jste to dělali a jak jste ty skupiny odlišili nebo jste pracovali jenom s jejich eh, osobním sebehodnocením? Měli jsme dotazník a obě skupiny jsme požádali předtím i potom, jestli by měli zájem podnikat. Tam byly teda různé typy otázek eh, zaměřené na tento jejich postoj a typický způsob, jak to tedy posoudit. A ta randomizace proběhla předem prostřednictvím počítače, takže nikdo nevěděl dopředu, jestli uh, bude Eh, přiřazen tam či ona. My jsme měli poměrně velký vzorek a eh, když jsou tam ty skupiny dost velké, tak pak můžete mít zhruba stejné typy lidí v obou těch eh, skupinách. Grazie. Děkuji. Další žádosti o slovo? Hvala za besedo. E, jaz razumem, gospo. Děkuji. Paní předsedkyně. E, já bych se připojil k otázce paní Trupl. Mě by zajímala ta vaše metoda. Jak dokážete definovat rozdíly mezi oběma skupinami? To je velmi důležité. Věříte, že dokážete odlišit ty, kteří chtějí nebo nechtějí podnikat. Já si myslím, že ty výsledky mohou být jaksi implicitní, nebo ty otázky mohou eh, naznačovat postoj dotčeného k té otázce, ale jako obecně si myslím, že ten váš přístup byl mm, seriózní a jsem rád, že jste se rozhodli také e, seznámit se s postojem této generace k podnikatelským dovednostem. Také mě těší, že jsem se mohl seznámit s, touto, s těmito prezentacemi. Já se 15 let této problematice věnuji a pro mě tato dnešní diskuse byla opravdu nesmírně přínosná. Paní předsedkyně, jsem moc rád, že jste tento seminář uspořádala a pozvala tyto experty. Nicméně jsem přesvědčený, že nebo tedy vidím, že tady není mnoho kolegů, ale e, přitom je to opravdu, opravdu veliká čest se toho účastnit, je to opravdu velmi přínosné pro všechny. Sí, má, pochi má buoni. Ano, e, není tady mnoho kolegů, ale jsou tu ty nejlepší. Čili má slovo. Já bych chtěla říci, že mě velice zaujaly ty jednotlivé prezentace. Já jsem měla původně otázky, ale vlastně po těch prezentacích už eh, znám odpovědi na řadu z nich. Eh, prezentace třeba ohledně po výuky podnikatelství na základní škole. Já jsem se nedávně zúčastnila jedné akce Fair Trade eh, ve svém volebním obvodě a to byly maličké děti, úplně maličké děti, které jaksi podnikaly a uh, už e, oni vyráběli čokoládu a to bylo zábavné a současně skutečné podnikání. Neučili se žádnou teorii, učili se to opravdu tím, že to dělali. A Eh, jeden výrobce kaká z Belize eh, se tam účastnil jako dodavatel toho. Takže skutečně jsem moc ráda, že jsem mohla vyslechnout tyto prezentace o výuce podnikatelských dovedností eh, i o těch středních školách a podobně. To jsou všechno důležité věci pro mě a, a velice ráda to všechno podpořím, protože na vlastní oči jsem viděla, jak je to pří, příznivé a přínosné u nás doma. Ehm, Dobrá, nikdo další už se nehlásí. Ráda bych se nyní obrátila na naše experty, na paní Čel. Šel se vyslovuje vaše jméno. A já bych ráda pochopila některé experimenty, o kterých jste hovořila. Vy máte velkou zkušenost v této oblasti. Hovořila jste o schopnostech nebo o těchto nových přístupech z hlediska těch nových odborností. A také jste hovořila o tom, jak to zapojit do eh, školních osnov eh, v Evropě. Nevím, jestli jsem to dobře pochopila. Eh, mě osobně tyto otázky velmi zajímají. Mám ostatně dojem, že z těch vystoupení vyplynulo, že to je otázka, která jde napříč. Je to inovativní, kreativní přístup, který by měl být rozvíjen ve školním prostředí, tedy napříč různými obory. Není nutné, aby to byl samostatný obor. Je to to, co jste chtěla říci, nebo naopak jste si přála, aby se z toho stala disciplína samostatný obor? To znamená, nešlo by to napříč, ale bylo by to vertikální uchopení té problematiky, byl by to samostatný obor. A to je otázka, kterou kladu také mm, naší druhé expertce. Pokud toto zařadíme do školní osnovy, není tady nebezpečí, že ostatní disciplíny e, budou vytlačeny, jak konkrétně zařadit tuto výuku do školní osnovy? Jak by se to mělo realizovat? Okay, um... Tam Otázka je poměrně složitá. Ideál je učit se tím, že něco dělám. A to je na prvním i druhém stupni. A je to způsob, jak zapojit eh, mladé lidi a jak je přimět k porozumění podnikání. To určitě eh, je možné. Já, co jsem říkala, je, že i tato zkušenost eh, ovšem v tuto chvíli není rozšířená na všechny žáky. Ne všechny školy eh, jak si mají takovýto typ výuky pro všechny děti. Čili to je věc, která by se měla rozšířit a generalizovat. A jak ty studenti postupně stárnou a už je jim 13 a více, pak je možné zavést přímo podnikání jako formální předmět. Když to porovnáme třeba s, s vědami, tam eh, třeba jako je biologie, tam se neučíte teorii biologie nebo teorii fyziky, ale jdete do laboratoře a tam prostě děláte pokusy. Takže já eh, tady neříkám, že děti od 11 do 13 let se mají učit teorie podnikání. Já eh, doporučuji, aby tam bylo praktické cvičení v oblasti podnikání a to by mělo být tedy v osnovách a pochopitelně ty metodika výuky se bude lišit různě, eh, je možné studenty eh, zapojovat různými způsoby nebo je hodnotit ne třeba prostřednictvím písemek, ale třeba na základě projektů a eh, podobně. A třetí věc, Eh, co jsem říkala, že jestliže bychom toto rozšířili na všechny školy, tak jde o to, jestli se máme na mysli hlavně nižší střední nebo vyšší střední, my bychom hlavně měli více učitele učit eh, podnikání a měli bychom toto téma eh, prostě zařadit do Eh, vzdělání eh, pedagogů, kteří by měli mít nějaký certifikát v oblasti eh, podnikatelských dovedností podle toho tedy, jakou, jakou tu kvalifikaci mají. A já třeba v tom svém dokumentu mám příklad, je to škola v Belfastu, střední škola, kde jsou velice dobré příklady, které, nebo je to příklad, který by se dal rozšířit, ale výuka učitelů je prostě nenahraditelná. Učitel nemůže učit něco, čemu nerozumí a e, to, to je tam takové jaksi e, ústřední téma v mé prezentaci. Děkuji mnohokrát e, za toto upřesnění. Paní eh, Šojdrová. Želat ehm, této příležitosti také k položení ještě otázek ehm, na experty, které tady máme. Ehm, předpokládám, že budu mít potom možnost krátkého závěrečného slova ale v tuto chvíli ještě eh, otázky. Eh, já bych navázala na kolegyni Silviu Kostu. A sice já jsem tedy rozuměla tomu, že ty formy výuky k podnikatelským dovednostem, eh, těch forem může být několik, ono jich je i několik, ale to, co tady zaznívá, to doporučení, již v tom vzdělávání nižším středním, čili od 11 do 13 let, což je nižší střední vzdělávání, by měla být zahájena eh, výuka mm, formou eh, seminářů nebo nějakých kurzů krátkodobých eh, já si myslím že se zřejmě osvědčily třeba ty malé podniky ale ty malé podniky už byly pro vyšší střední vzdělávání čili jako ta forma toho jaké je doporučení ehm, ta je pro nás eh, dosti důležitá abychom ji ehm, dokázali identifikovat čili já bych se zeptala paní profesorky cello předpokládám eh, jestli tedy jsem to dobře pochopila do thirteen let a od thirteen let by to, být třeba, mohla být ta forma těch malých podniků eh, které některé školy již eh, zahájily. Right. Um, ano, co se týče těch eh, let, já jsem spíš než věk žáků jsem myslela při školní roky. Co se týče metodiky, eh, u těch dětí z nižší střední školy, což je řekněme tedy od těch 11 do 14 let, a metodiky pro podnikání v těch, u těchto mladých dětí. Tam ta metodika je dobrá, ale jakmile se děti dostanou, eh, jak, jakmile jsou třeba 16 až 18 leté, tak je dobré zavést podnikání jako předmět do osnov. Ovšem, eh, to by mělo mít jaksi eh, hlavně praktickou část, aby to nebylo celá teorie eh, a současně také Eh, je potřeba, aby ten proces, tedy tyto větší děti už chápali více dohloubky. A já jsem tady se mm, zasazovala o to, aby byli učitelé vychováni právě vzděláni v tom, aby porozuměli těm procesům a aby sami pak dokázali v mladých lidech a to eh, v různých věkových kategoriích prostě zájem o tyto disciplíny. Grazie molte. Děkuji mnohokrát za tuto odpověď. Pan Morgano má slovo. Děkuji. V těch jednotlivých vystoupeních se zdůrazňoval význam environmentálních eh, faktorů, to znamená souvislostí. To je velmi důležité Můžete mít ty nejlepší možné záměry, ale ten kontext musí být příznivý pro toto vzdělávání. Myslím si, že je nutné také upřesnit, jaký typ podnikatelství máme na mysli. E, tady navazuji na první vystoupení pana Baldassariho. Ten hovořil o stanovisku komise. Je nutné, uvažovat o konkrétních aktivitách, eh, uvažovat o například vytvoření konkrétního podniku. To je důležité. To znamená vytvářet nějaký podnik nebo provozovat řemeslné aktivity. To je velmi důležité. V těch vystoupeních ty přístupy byly dosti všeobecné a podle mého názoru eh, musíme stanovit určitý směr orientaci. To je velmi důležité. Pokud nemáme to vodítko a ten směr, tak samozřejmě může to být zcela legitimní přání, eh, ale eh, může z eh, toho být, nemusí z toho být skutečně výsledek. Může to být pouze zbožné přání, které se naprojeví konkrétně. Já to říkám, protože jsme dnes dopoledne slyšeli, jaké zkušenosti existují v těch různých regionech. Pokud se podívám na Lombardii například, tak pravda, ta situace se změnila v porovnání se situací před 20-30 lety. Ale pokud v šesti měsících eh, se vlastně vytvořilo 10 tisíc podniků v rámci těch mladých, eh, kteří hm, se stali eh, vedoucími těchto podniků, tak to je 55 podniků denně a to nepočítáme sobotu a neděli. Takže to jsou čísla, která by nás měla vést tomu, že se musíme nad tím zamyslet. Jde tady o ty podmínky, které vysvětlují, že v některých zemích ty věci probíhají eh, právě tímto způsobem. Je to otázka také míry a množství v každém jednotlivém členském státu. Nevím, jestli naši experti chtějí zareagovat. Máte slovo, prosím. Je. A, ano, já musím souhlasit s tím, co už tady zaznělo a je důležité, je to důležité a figuruje to v mých doporučeních, to znamená, aby eh, tam eh, byl eh, ve školách poradce a styčný důstojník, který pomůže navazovat a udržovat ty externí styky. Ve světě učitelé mají mnoho práce a proto mnoho té podnikatelské výuky je svěřeno třeba jednomu nebo dvěma učitelům v, té, v těch školách, kde se to učí. A, ale když budete mít někoho pro styk s podniky, který bude fungovat taky jako poradce a bude mm, roz, přispívat tedy k rozšíření těch styků e, s podniky mimo školu, a schánět třeba nějaké modely pro tu školu a bude vytvářet realističtější kontext <clears throat> pro ty školní e, příklady a praktické prostředí, tak to by určitě pomohlo. A některé ty, ty pří, náklady jsou opravdu, opravdu úžasné. Děkuji. Já myslím, že to je také právě dopad eh, tohoto vystoupení, eh, té, té výstavy, takže to se odehrálo ještě před, no tak o to je to obdivuhodnější. Prosím. Tak jenom stručně zareaguji. Jak už jsem říkala, podnikatelská výuka není a neměla by být koncipovaná tak, aby se každý chtěl stát podnikatelem. To ani není cílem. Když se podíváme na ty studie, které jsme analyzovali, tak vidíme, že po absolvování tohoto programu mnoho studentů se právě rozhodne, že nechtějí podnikat, protože eh, oni se naučí, co to obnáší a pokud třeba tito lidé by se eh, jaksi hodili pro to podnikání, tak se to naučí, naučí se, jak to dělat a pak to dělají. A ti, kteří zjistí, že podnikání pro ně není, tak se rozhodnou nepodnikat a myslím si, že to je ale také pozitivní výsledek té výchovy. My nechceme, aby všichni začali podnikat taky potřebujeme zaměstnance. E, takže e, může i takový zaměstnanec využít dovednosti, které se e, takto naučí a využít je pak na pracovišti. Grazie, mm, Děkuji. To je pravda, je to velmi důležité. To je také pozitivní účinek. Nevím. Zpravodaj chce z toho vyvodit nějaké závěry? Nechcete hovořit o závěrech? Jo? Poslední vystoupení. Sorry. E- promiňte, ještě promiňte, ale předtím, než vám dám slovo, tak bych se chtěla zeptat, zda zástupci komise by chtěli vstoupit do této diskuse. Promiňte, ale myslím si, že by bylo užitečné si vyslechnout. Ano, ano, já bych chtěl ještě eh, zdůraznit to, co řekli kolegové nebo kolegyně, eh, expertky. Myslím, že chceme, aby mladí lidé byli podnikaví, aby všichni mladí lidé byli podnikaví, ale to neznamená, že všichni budou podnikatelé. To, myslím, bylo jasně řečeno. Eh, mladí potřebují podnikavost, potřebují podnik, sklony nebo znalosti k podnikavosti, ale teprve ti, kteří opravdu eh, v podnikání eh, zjistí, že je jejich cesta, ti potřebují další eh, podporu a další náznak jejich cesty. Proto myslím, že Eh, školství, výchova, vzdělávání eh, musí eh, obsahovat takovéto aspekty. Mladí lidé získají takové schopnosti a ti, kteří skutečně chtějí být podnikateli, ti pak dostanou ještě další, další poradenství a další aspekty. Ano, děkuji a souhlasím. Erasmus Plus program. We have many... Tím, že máme link na Erasmus+, Plus, na tento program, tak je to velice užitečné. Zejména je tam um, oblast iniciativy mladých a tam lidé, mladí lidé mají možnost vidět, jak své myšlenky převést do činů. Jsou tam různé ehm, drobné projekty, které pak mohly vést k opravdu vytvoření podniku. Začne se s určitou myšlenkou, to je taková hybná síla a když eh, ti mladí lidé mají možnost si tu myšlenku otestovat v praktickém prostředí, tak eh, eh, mají určitý stimul a může to nakonec vést i k založení podniku. Všechno ovšem začíná právě vzděláním a z toho pak může vyplynout určité rozhodnutí pokročit dále a v profesním životě být podnikatelem. Eh, ano, děkuji. Erasmus Erasmus eh, eh, Děkuji. Erasmus a Erasmus Plus, Erasmus podnikání, to jsou velice užitečné nástroje, stejně jako Aliance pro vzdělávání. To je také další prostor, kde je tento možnost. Než dám slovo naší kolegyně, chtěla bych požádat doktora Baura, doktora Čiludina, zda, eh, zeptat se jich, zda chtějí také něco říci. Ano, děkuji, jen snad dvě slova. Já jsem z DG vzdělávání a kultura a samozřejmě mě velmi zajímá otázka podnikání. Velmi vám děkuji za tyto prezentace, byly velice zajímavé když třeba úplně se všemi eh, body jsem nesouhlasil, musím říci, že to bylo velmi zajímavé. A já sám budu hovořit stručně. Myslím, že eh, já jsem zejména z oblasti vysokého školství. My jsme například měli i iniciativu pro inovace, která byla eh, rozvinuta na univerzitách, na školách eh, vysokého školství a eh, to je velice zajímavé, kde je možné působit, protože tam už jsou určité, určitá samostatnost těch subjektů asi si dovedete všichni srovnat eh, tyto věci. Čili musíme rozlišit základní školství, eh, nižší střední školství, vyšší střední školství, učňovské školství a jistě musíme rozlišit i situace v jednotlivých členských státech, kde také existují ještě velké rozdíly. Já jsem z Německa. I když se podíváme jen v Německu, tak je velice složité věci srovnávat a dívat se, jak eh, ty školy působí. My eh, se tedy snažíme zabírat otázkou, co je možné udělat na evropské úrovni, abychom školám pomohli. Eh, my samozřejmě chceme, aby děti měly podnikavé schopnosti, aby byly schopny podnikat, ale to neznamená, že všichni nutně budou podnikatelé. Můžeme tedy říci, Eh, členským státům, prosím, udělejte něco pro učitele, zaměřte se i na vzdělávání učitelů tímto směrem, aby bylo možné rozvinout určité nástroje. Eh, to je také důležité, aby naše programy eh, byly použitelné učiteli ve školách, ve třídách, v tom vzdělávání v oblasti podnikání. A také je třeba zjistit a vědět, mít přehled o tom, co se odehrává v členských státech, protože celá řada zajímavých věcí již probíhá, tak je dobré o nich informovat ostatní, aby je mohli také použít. Eh, je to tedy opravdu velice rozsáhlá tématika a eh, je dobré, když vy přispějete k tomu, aby se to trošku dále prosadilo. Děkuji. Eh, doktor Lejeune, prego. A prosím, doktor Lejeune, děkuji. Děkuji. Já bych chtěl jen říci, že v DG zaměstnanost um, se na to díváme také z hlediska inkluzivního podnikání, stimulující podnikání u určitých eh, skupin, zejména mladých, eh, kde je důležité vzdělávání v duchu podnikání. A pak je tady také otázka mm, finanční aspektu, čili vzdělávání je e, tedy samozřejmě také navázáno na otázky podnikání. Grazie ancora, prego collega e, Děkuji a prosím paní Šojdrovou. No, děkuji paní předsedající a děkuji všem kolegům kteří se zúčastnili té debaty. Eh, já jsem přesvědčena o tom že jestliže se má evropský parlament zabývat podporou zaměstnatelnosti absolventů tak téma podnikatelského vzdělávání je téma kterému bychom měli dobře rozumět a ten workshop vaše prezentace expertů k tomu určitě velmi přispěly. Eh, jenom bych chtěla doplnit byla tady zmíněna řada eh, iniciativ které jsou úspěšné a my jsme neměli prostor je prezentovat ale určitě mezi nejúspěšnější patří eh, junior achievement, junior achievement což je velmi rozsáhlá mezinárodní organizace již dnes která má své výsledky v této oblasti takže jim bych chtěla poděkovat a mm, chtěla bych poděkovat zejména těm kteří přednášeli eh, i za ta doporučení. já jsem jim položila otázku v této oblasti aby zodpověděli ve svých eh, prezentacích co jak a kdo má dělat a já jim chci poděkovat protože oni skutečně se eh, tohoto úkolu zhostili velmi dobře čili my víme že podnikatelská výchova má své výsledky eh, má podporu expertů protože zlepšuje eh, uplatnitelnost absolventů zlepšuje jejich výsledky výsledky škol a na co je potřeba se zaměřit jsou určité metodiky propracovat tyto metodiky a propracovat také eh, vzdělávání přípravu učitelů a návaznost na praxi ve spolupráci s praxí protože eh, bez eh, toho to vůbec nepůjde. čili je potřeba proto získat i určitý podnikatelský segment ochotné podnikatele kteří třeba půjdou do škol anebo budou nabízet tuto praxi v jejich podnicích. Čili mm, myslím, že eh, máme eh, mnoho podnětů, které tady z té diskuze vzešly. Pro mě to bylo nesmírně cenné. Já děkuji za to doporučení to be patient to be critical eh, je to velmi důležité doporučení kterého se určitě budeme držet a chci poděkovat také sekretariátu eh, našeho výboru i policy departmentu i externím expertům za jejich eh, velkou pomoc a určitě budeme otevřeni té spolupráci bez které bychom nedosáhli dobré zprávy pro evropský parlament. čili já se moc těším na tuto tuto spolupráci a doufám že ten výsledek bude eh, užitečný. děkuji. Děkuji, vážená kolegyně já myslím, že náš workshop byl opravdu velmi zajímavý. Děkuji Policy Departmentu za výběr řečníků, za vynikající organizaci. Děkuji také těm, kteří zde zastupovali ředitelství komise, kteří nám sdělili zajímavé názory. Já myslím, že nyní bychom měli realizovat jaksi kvalitativní skok všechny předpoklady jsou už zde schromážděny a musíme udělat vše pro to, abychom přešli jaksi do vyšší úrovně. Řekli jsme, že je to otázka, která jde napříč, ale musíme také zohledňovat eh, skutečný dopad na realitu a je nutné, aby to bylo zasazeno do samotného centra politiky pro růst a také politiky, která bojuje proti nezaměstnanosti mladých. Pravda je, že um, existuje určitý pesimismus eh, v myslích mladých a i v myslích dospělých jedinců, takže musíme jim ukázat, že sázíme na jejich schopnost a že se eh, nesoustředujeme na jejich omezení. Také jsme slyšeli, že se hovořilo o aktivitách, které jak se byly zahájeny na úrovni generálních ředitelství. Bylo by dobré, abychom měli tento holistický přístup ze strany komise, abychom právě posílili eh, jak si eh, ten přístup napříč. Musíme také mít horizontální přístup. Máme už Schoolnet, to je platforma, která je velmi důležitá, 35 tisíc škol z Evropy, tak proč více nevyužít eh, této platformy, která existuje? Existují různé struktury a platformy, které umožňují zlepšit informovanost učitelů. A to by mělo také umožnit eh, využívat nástroje, které umožňují zvýšit efektivitu výuky učitelů. Musíme mít portály, které by umožnily zmapovat různé výzkumné práce a tak dále. Je tady obrovský potenciál, který bychom měli využívat. I z hlediska školy jako takové Neměli bychom se omezovat pouze na některé úrovně. Eh, musíme tedy se zaměřovat na know-how, na vnímání rizik a zvláště na schopnost přeměňovat nápady v konkrétní projekty. Je to velice důležité v Evropě, v každém případě my se velmi angažujeme. A naše kolegyně paní Šojdrová bude určitě schopna vytvořit velmi pěknou zprávu. Děkujeme všem, děkujeme také stínovému zpravodaji. A ještě vás prosím o pár minutek trpělivosti. Nechci říci, že z prozy přejdu na poezii, ale na závěr bychom vás chtěli seznámit s následujícími větmi, s věcmi. E, v sobotu e, byl Mezinárodní den poezie. A Chtěla bych vám eh, dát určitý symbol při této příležitosti. Je to video, takový film, který byl právě vytvořen proto, aby oslavoval tento Mezinárodní den poezie. A tento film také připomíná eh, platformu Versopolis. To je velice důležitá platforma, která umožňuje podporovat eh, tuto zvláštní formu tvůrčí činnosti. Myslím si, že vám byl dán link na eh, toto video, takže můžete sledovat nebo podívat se na toto video také na vašich obrazovkách. Nebudeme moci to tlumočit, protože eh, ten text je příliš rychlý. Ale ještě na závěr bych chtěla říct jednu věc, na které mi záleží. My všichni jsme šokováni tím, co se stalo v Tunisku, v muzeu Bardot. Víte, že toto kulturní dědictví je devastováno také v Iráku, v Sýrii. Já bych chtěla poděkovat všem těm kolegům, kteří schválili pozměňovací návrh, který jsem navrhla ohledně lidských práv. Je to vnímáno jako zločin proti lidskosti. Chtěla jsem vám pouze říci, že společně s koordinátory, a máte to také ve vašem harmonogramu, jsem eh, rozhodla, že budu žádat, abyste podepsali otázku, kterou bych položila na příští plenárce komisi, to znamená, aby eh, pokračovali v tomto směru. Takže nyní se vracíme k poezii a pustíme si ten eh, krátký film. Zhasněte světlo, prosím. Thank you. Aš manau, taip, jis svarbi, tik norėtųsi, kad būtų dar svarbesnė. Kada bi poezija byla i, pojavili bi se vjerojatno i recepti za njezinu laku i masovnu proizvodnju. För mig är nog poesi inne, eh, men så är det nog inte för alla. In, ampak samo za par tistih, ki mislijo doskrat o sebi, da so out. Sekoj moment, ko ga poezijata uh, eh, vzpostavlja sinergija, so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 sa mi to jednoducho deje. Poeziu čítam a píšem, lebo musím, chcem a môžem. Leggo per eh, voglia di conoscere, leggo per curiosità e scrivo per sentirmi bene. Ponieważ ja jestem najważniejszym podmiotem na świecie. Eno, predvsem eno kakovostno človeško družbo stilte in hun Ne vem, ti ljudje me kaj dost ne, ne zanimajo, kaj zamujajo. Ti, ktorí ne čitajú, prichádzajú o nič a možno aj o všetko. No najmä o samých seba. Ma non si perde nulla, ci guadagna. Infatti io che l'ho praticata ci ho perso.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 Wel, het hart van de poëzie klopt overal en het klopt nergens in onze geglobaliseerde wereld. In mijn ogen is het hart van de poëzie in elk van ons. Na Од od гугање па се до епитафот на na почва. Überall, Ida muss na musinu. finden. Bene, mi sembra una... Takže to bylo velice krásné svědectví o důvěře v poezii, která zůstává stále in. Takže přeji vám hezký den a sejdeme se 16. dubna. Děkuji našim hostům.